sur l'échange de vues avec la Commission. D'accord. Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre... Vážení kolegové, usaďte se prosím. Tímto zahajuji naše zasedání a pokud nemáte žádné námitky, budu pořad jednání považovat za schválený. Již 36 dní protestujeme proti jednostranně vynuceným a nevyváženým pracovním podmínkám pro tlumočníky ze strany administrativy Evropského parlamentu. Proto nebude zajištěno tlumočení po plánovaném konci schůzy. Děkuji. Nyní pan předseda. Máte tady také návrhy eh, zápisu z 23. 24. dubna 2018, 3. května 2018, 16. 17. května, 23. Eh, května, 18. 19. června. A pokud nemáte námitek, bude eh, tento zápis schválen. Nyní eh, se tedy budeme věnovat politice nemovitostí. Chtěl bych velmi srdečně uvítat mezi námi místo předsedu Eh, který je pověřen eh, politikou v oblasti nemovitostí, eh, pana Výlanda. Vítám také pana Sasoliho a také pana generálního tajemníka Klause Veleho. Vítáme vás na tomto setkání a těšíme se na výměnu informací důležitých v oblasti nemovitostí Evropského parlamentu a také se budeme zabývat problematikou důsledků pro rozpočet. Výbor pro rozpočet vychází z ročního pracovního dokumentu o politice nemovitostí za, na rok 2019, který jsme obdrželi v, v květnu 2018 a potom také strategií nemovitostí po roce 2019. Je to dokument, který byl nedávno předložen a jistě nám poskytnete také informace o budoucnosti budovy PHS. Nyní tedy již bez prodlení předávám slovo na 8 až 10 minut každému z našich hostů. Prvním je pan místopředseda Víland. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že celých 8 minut nevyčerpám Nejprve zmíním eh, několik eh, důležitých témat. Myslím si, že na posledním zasedání prezidia, pokud jde o politiku eh, nemovitostí, která je velmi dlouhodobá, zmínili, že pokud jde o PHS, jsme tedy dospěli k dalšímu kroku vpřed. Na základě studie proveditelnosti bylo zkoumáno, zda eh, bude možné provést eh, sanaci a potom možné rozšíření, posílení eh, bezpečnosti, nebo na druhé straně zda dojde k restrukturalizaci rekonstrukci a nové stavbě budovy. A my jsme se nakonec nerozhodli pro žádnou z těchto alternativ, pouze jsme mm, zamítli zachování současného stavu a generální tajemník na příslušné pracovní skupině pro budovy eh, předložil, že v této fázi, kde se snažíme vytvořit základy pro rozhodnutí prezidia a rozpočtový výbor, eh, by byla v každém případě potřebná. To znamená, eh, nestrácíme tím žádný čas, který už ale uplynul tento proces eh, v podstatě mm, běží již eh, dva roky a nezávisle na tom, jak daleko dospějeme v oblasti renovace a do jaké míry eh, to mm, tedy se dotkne opatření restrukturalizace. V každém případě chceme více jednat s městem Brusel. Myslím si, že akceptanci obyvatelstva dosáhneme pouze v případě, že se nám podaří nebo že se pokusíme ten bermundský trojuhelník mezi radou, komisí a parlamentem, včetně parku Leopoldu, eh, vyvážit tak, aby tam byla zdravá eh, směs urbanismu, nabídky pro turisty, a tam samozřejmě je i ta škola, která by měla být nějakým způsobem zohledněna, včetně jejich aktivit. Musíme eh, dobře skombinovat eh, eh, také dobu využívání této části o víkendu i během pracovních, mí, pracovních dní, tak aby atraktivita této části města stoupla. Pokud jde o bezpečnostní status budovy PHS, chtěl bych všechny členy Eh, vašeho výboru vyzvat k tomu, abyste se seznámili eh, s podklady, které nejsou zveřejněny, ale se kterými se můžete seznámit v čítárně. Eh, vím, že kolega Maňka z předsednictva, který je inženýrem, nahlédl do těchto podkladů a bylo by dobré, kdyby alespoň frakce si vždy vybrali jednoho kolegu, který by navštívil čítárnu a seznámil se s těmito věcmi, tak eh, aby eh, ta situace eh, vstoupila, vstoupila více ve známost. Um. A další budova, tam um, jsem již navštívil tu budovu, je to velmi cená budova a já mám dojem, že je velmi zdařilá ta nová budova. Eh, je tam také možnost navštívit eh, kantýnu a tam si můžete udělat dojem o celé té budově. My se doníváme, že pokud jde o zaměstnance, tak eh, ti ji hodnotí velmi pozitivně. Pokud jde o budovu v Montoye, tak tam se staví nové seminární sály nebo místnosti a potom kanceláře v členských státech zde eh, se ukazují určité problémy s financováním ze strany komise a v rámci pracovní skupiny pro Brexit, která byla ustavena proto, abychom odhadli dopady Brexitu pro Evropský parlament a abychom přijali podpůrná opatření a my budeme sledovat eh, nebo diskutovat o situaci v Ellenboro a v Londýně. Tam jsou obě dvě budovy pronajaty, existují různé scénáře a my samozřejmě jsme otevřeni pro vaše podněty a názory. Tady zatím ještě jsme velmi vzdáleni nějakému definitivnímu rozhodnutí. A velmi obecně bych řekl, že s komisařem Ettingerem, který je zodpovědný za tuto oblast, a s generálním ředitelem oddělení pro komunikaci na komisi e, jsem e, jednal a nelíbí se mi, že ne všude panuje přátelská atmosféra spolupráce v zahraničních kancelářích a e, Evropský parlament a komise Ehm, chtějí něco koupit v nějakém hlavním městě, potom komise na poslední chvíli couvne a rozhodne se pro pronajmutí budovy, e, to je v Londýně e, nebo i v Paříži, tam jsme ztratili miliony tím, že jsme se nedokázali shodnout na budově právě kvůli e, ústupkům komise. A já nemám všude pocit, že náklady za skutečné uh, pronajaté metry jsou spravedlivě rozděleny a myslím si, že musíme k tomu začít přistupovat zcela jinak a já doufám, že se nám to od roku 2019 skutečně povede. Zdá se, že není běžné, aby eh, tady byly úroky, které by jedna instituce pobírala od druhé, ale když eh, do té doby, než tedy se odloží nákup budovy třeba o pět let, tak potom třeba komise je pro nájemce té budovy, dokud tu budovu nekoupí a proto by třeba Evropskému parlamentu, který je majitelem, měla platit nějaké poplatky, možná i um, nějaké symbolické nebo rozumné, ale každopádně by měly existovat. Dále jsme zahájili pilotní fázi, pokud jde o nábytek a firmy, které se účastní výběrového řízení a zatím je ještě vol, otevřený model uh, leasingu a nebo nákupu. A je tady několik výrobců, kteří nabídli, uh, že mm, by eh, vždy vybavil jednu kancelář pro funkcionáře, potom vedlejší kancelář ne pro funkcionáře a čekárnu. A já bych chtěl všechny vyzvat, abyste se obrátili třeba na paní Moran Čartě, která má takovou pilotní kancelář, je tam také paní Hautala a paní kolegyně Eh, Gebhardt, kolega Sasoli a také já. My mm, vlastně takovou, takový typ kanceláře máme, můžete se s tím seznámit. My máme mnohé zkušenosti s tím, eh, jak ten proces probíhá, jak mm, to celé funguje. Já si myslím, že takový model poskytuje větší pružnost a že nakonec eh, je to i nákladově výhodnější mm, do budoucnosti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že se vrátíme k nyní lepším vztahům mezi komisí a parlamentem. E, e, Děkuji, pane předsedo. Pan kolega Wieland už celou řadu věcí řekl. Dovolte mi, abych k tomu doplnil pouze několik málo myšlenek. Institucionální struktura se v důsledku Lisabonské smlouvy mění a to bude mít dopady. Bude to mít dopad také na činnost Evropského parlamentu. Kompetence Evropského parlamentu díky Lisabonské smlouvě vzrostly. Rozšířila se také zodpovědnost Evropského parlamentu a v důsledku toho se bude měnit také způsob nakládání s budovami. Myslím si, že v roce 2018 budeme mít celkem 300 trojstranných jednání a k tomu eh, tedy máme k dispozici pouze čtyři sály. To znamená, že musíme změnit celkové uspořádání parlamentu a musíme doplnit nové sály. Je to zkrátka potřeba. Aby parlament, naše instituce, měl možnost dostat svým úkolům a řádně je plnit. Já to říkám proto, že Mnoho z těch zásahů v rámci restrukturalizace a modernizace je odvozeno právě z nového úkolu parlamentu. To znamená, že musíme tou infrastrukturou činnost parlamentu dopr- doprovázet, napomáhat jí. Pan Víland už celou řadu věcí řekl, já si dovolím pouze něco málo doplnit. Eh, v Bruselu byla otevřena budova Martens eh, a v v budově Skrameus mají, budou, eh, mají zaměstnanci tři moduly. My chceme tedy zaměstnancům eh, nabízet důstojné pracovní podmínky. Pokud je o Štrasburg, tak tam to vypadá podobně. Budova Havel je v provozu od roku 2017. A díky tomu Nabízíme tedy evropským poslancům lepší pracovní podmínky. Znamená to, že tedy se zlepšily pracovní podmínky eh, poslanců ve Štrasburku, protože to bylo skutečně limitní. Nebylo tam dostatek prostoru, dostatek soukromí. Pokud chtěl někdo telefonovat, musel odejít z místnosti nebo naopak eh, poprosit kolegu, aby odešel. Eh, to znamená, že díky té nové budově můžeme nyní pracovat lépe. Pokud jde o budovu PHS, o tom už hovořil pan Wieland, Wieland a nyní mi dovolte, abych tedy něco řekl o parlamentáriích. Všechno to jsou velmi úspěšné záležitosti. Všechna ta dos, doposud fungující parlamentária v Bruselu Eh, vzniklo tedy druhé působiště na Grand Place, což je velmi navštěvované místo. Je to, eh, parlamentárium je také ve Štrasburku, v Berlíně a eh, také v budoucnu v Lublaně. Rádi bychom zřízdili parlamentária také v jiných členských státech, jakmile to bude možné. Myslím si, že je to dobrá iniciativa, protože díky tomu se Evropský parlament může přiblížit občanům, můžeme lépe představit způsob jeho práce, způsob jeho fungování, což si myslím, že, že je v tuto chvíli velmi potřeba. Můžeme také přiblížit uh, celou filozofii evropské, evropského projektu. Pokud jde o bezpečnost, modernizaci, restrukturalizaci, tak v tomto ohledu musíme pokračovat v běžných činnostech, tak abychom zajistili budovy Evropského parlamentu, což je e, důležité především po událostech z let 2015 a 2016, protože v těchto letech jsme zaznamenali určité bezpečnostní problémy. Došlo tedy k restrukturalizaci, zlepšily se bezpečnostní podmínky, což znamená, že dneska můžeme říci, že rizika máme v tuto chvíli lépe pod kontrolou. Poté, co jsme vyřídili ty nejnalehavější úkoly, vytvořili jsme akční plán, pracovní plán na budoucí léta, eh, abychom zajistili všechny budovy parlamentu, protože se nejedná pouze o budovy v hlavních sídlech. Máme mnohem více budov a všechny musíme z, technicky, z technicko-bezpečnostního hlediska eh, zajistit. A konečně poslední úvaha, pane kolego, Myslím si, že budovy, které slouží veřejné funkci, jsou ve veřejném životě velmi viditelné. To znamená, že na sebe bereme velký úkol. Musíme sami dodržovat pravidla, která předepisujeme ostatním, protože my tady sepisujeme pravidla, ale musíme být také první, kdo je bude dodržovat. Já tady myslím především směrnici 2011-27 eh, Evropské unie, která eh, se zabývá energetickou účinností. My po ostatních požadujeme, aby se této směrnice drželi, aby ji dodržovali a myslím si, že bychom měli jít dobrým příkladem. Tato směrnice hovoří o tom, že 3 užitné plochy, která je chlazená nebo eh, vytápěná, musí být každoročně modernizována. Každý rok tedy musíme modernizovat 3 užitné plochy, tak abychom tedy dodrželi směrnici eh, o energetické účinnosti. Pokud tedy budeme dodržovat ten cíl 3 užitné hodnoty, tak to bude tedy 36 tisíc čtverečních metrů za rok, které budeme muset renovovat. Pokud se podíváme na eh, pakt o nemovitostech Evropského parlamentu, tak dospějeme k tomu, že každá budova tedy musí pro, eh, procházet určitou restrukturalizací, eh, a to do, po dobu zhruba 33 let. Je to tedy evropská směrnice, to jsem přesně popsal, a my jsme ji tedy s velkým nasazením schválili, týká se to veřejných budov a já si myslím, že je naší morální povinností, abychom tady šli dobrým příkladem. Děkuji. Um, Tady samozřejmě máme naše povinnosti, je potřeba eh, mít pravidla a dodržovat je. Pan generální tajemník, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že můžeme říci, že rozhodnutím prezidia v posledních měsících se nám podařilo dosáhnout výrazného zlomu v politice nemovitostí. Střednědobá strategie budov nyní jasně stanoví, že ve Štrasburku máme, ne, nemáme již další potřebu získávat nebo pronajímat další budovy v Lucemburku. Vedle projektu, který v tuto chvíli probíhá, tedy projekt Adenauer, kde všechny budovy se budou spojovat a tam také nemáme žádnou další potřebu nových prostor a také v Bruselu ne jako v budoucnosti, na rozdíl od budoucnosti, eh, není středem pozornosti získávání nových budov. Máme jiné priority a proto eh, je to velká změna oproti minulosti. Pokud jde o Brusel, eh, máme ještě budovu TREF 2 Eh, která je důležitá spíše proto, aby se propojily budovy a jednak jsme definovali tři priority. Za prvé potřebujeme více možností pro triálogy, protože triálogy nejsou, eh, nebyly systematicky zohledňovány při plánování budov, protože tehdy trialogy ještě neexistovaly. Takže ve vhodný okamžik bude muset prezidium rozhodnout, jak pro Evropský parlament vytvoříme triálogovou kapacitu. Za druhé, Experience Europa, to je něco, co se ověřilo, takže bychom to chtěli postupně zavádět v členských státech, ve všech, ale ve chvílích, kdy ty možnosti vyplynou ze smluv, dosavadní zkušenosti jsou s tím pozitivní za třetí. Eh, máme tady eh, i, poli, eh, i budovy, které zastarávají a proto potřebujeme systematickou politiku renovování. V prezidium předložilo časový plán do roku 2050, kdy která budova bude předmětem renovace, tak abychom to do jisté míry depolitizovali. A to znamená přesně to, co říkal i pan Sasoli, 3% budov každý rok musí být renovováno. Tím je nastolena jednoznačnost a jasnost a je to změna oproti politice v minulosti. Za druhém, prezidium po mnoha, mnoha letech, já si myslím, že první Eh, zasedání ve skupině bylo v roce 2010. Došlo eh, k rozhodnutí eh, k budově Spark ze čtyř na dvě, jednak energetická sanace, renovace a také z hlediska ekologického by mělo dojít k sanaci. Jinou možností by byla nová stavba, ale tady můžeme rozhodnout opravdu pouze na základě architektonického výběrového řízení, kde bychom mohli opravdu porovnat výhody a nevýhody různých konceptů. Taková architektonická soutěž by trvala minimálně rok a půl, takže ke konci roku 2019 nejdříve bychom mohli takový návrh eh, zhodnotit, eh, by byl předložen. Takže nejprve 1. ledna 2022 by potom mohlo dojít k započetí stavby, ale i tady vlastně jsme to zúžili na dvě alternativy. Dále budova Martens. Tato budova, eh, měli byste se někdy na ní podívat, Potom byste zjistili, že i zde došlo ke kvalitativnímu pokroku ve srovnání s tím, jak jsme přistupovali k budovám dosud, protože to bylo systematicky konzultováno s uživateli a hovořili jsme o jejich potřebách. Není to tak, že bychom postavili budovu a potom byli překvapeni, eh, že to nenaplňuje ty potřeby, ale tady vidíme i pozitivní dopady eh, i částečně politicky intenzivní diskuze o New Work of World, jak tedy budou vypadat pracoviště budoucnosti. A když se podíváte na tu budovu, tak je úplně jiná, je zaměřená na dialog, komunikaci, na sociální oblasti. Eh, je to přizpůsobeno různým potřebám různých ředitelství, je tam hodně světla, není tam více místa pro zaměstnance, ale místo je jinak zorganizováno a reakce zaměstnanců je zatím velmi pozitivní. Tato budova a její vnitřní vybavení bude modelem pro budovu Adenauer v Lucembursku a i pro Montoya 63 pro generální ředitelství pro personál. Tady, tady došlo k kvalitativnímu skoku jinému typu organizace budov, kde v současnosti asi 50 zaměstnanců tímto způsobem eh, bude mít eh, tedy přístup k těmto budovám. Je to důležité rozhodnutí. Od eh, nové legislativy přejdeme k 1 plus 1, to znamená, každý poslanec bude mít svou vlastní kancelář a oddělenou kancelář pro asistenty a to se umožní i vybudováním, nebo tím, že tam je vlastně ta nová budova Havel a tím, že administrativa dá k dispozici také určité budovy, protože není déle přijatelné, že poslanci nemají svou vlastní kanceláře. A v Bruselu budeme mít jedna plus dva. to znamená, že každý poslanec bude mít možnost mít dvě kanceláře pro zaměstnance, a když má méně zaměstnanců, tak tam bude mít i konferenční místnost, aby mohl odpovídajícím způsobem přijímat návštěvy. Myslím si, eh, že toto je velmi plodné a politika budov eh, doznala nových kvalit. Děkuji. Merci, merci monsieur Děkuji, pane generální tajemníku. A nyní požádáme naší zpravodajku paní Holmajer, aby nám řekla, jak hodnotí politiku nemovitostí. Takže děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu místopředsedovi, panu generálnímu tajemníkovi. Zdravím vás, kolegové. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala za výměnu názorů. Nebudu zastírat, že v minulých měsících jsme měli určité problémy v rámci informační politiky. Říkám to naprosto otevřeně a prosím, eh, aby to takto zaznělo jménem všech kolegů, je potřeba, aby podklady tedy eh, byly k dispozici tak, abychom si je mohli přečíst a aby obsahovaly i čísla, protože jako výbor pro rozpočet bez čísel pracovat nemůžeme. To znamená, že vás prosím, aby se to do budoucna zajistilo. To je první věc. A druhá věc, já jsem eh, chtěla něco říci k budově KAT. Bylo by dobré, kdybychom získali přesný přehled o tom, jestli už je to uzavřeno, kolik to stálo, co co stálo, protože bych byla ráda, kdybych získala přehled o tom, co jsme tedy jako výbor pro rozpočet schválili, co bylo navíc eh, v důsledku bezpečnosti a tak dále a jak vypadá celková situace. Ráda bych pochválila pana Výlanda, pokud jde o kanceláře pro poslance, protože já jsem se na některé z těch nových kanceláří podívala a musím říci, že ve srovnání s tím, co jsme měli doposud, je to skutečně obrovský rozdíl, kvantový skok a já si myslím, že je velmi pozitivní, eh, pokud tedy hovoříme o kultuře práce e, zaměstnanců, že stejné požadavky uplatňujeme také na práci poslanců. U kanceláří ve 13., 14. patře je taková e, vlastní skleněná kabina, kde je možno tedy mít nějaké schůzky, kde jsou tam další prostory, kde se může sejít, dejme tomu, osm kolegů, eh, nebo když třeba poslanec chce mít nějakou zkusku s experty, tak eh, se mi velmi líbí, že to tedy nemusí být přímo v kanceláři a i ten styl se mi velmi líbí, protože už to nejsou ta 70. léta. Je to styl, který je uh, takový otevřenější. Nejsou tam takové ty plechové stoly, které někdy eh, tady máme ve svých kancelářích a na které si musí člověk eh, chvíli zvykat. Někdy se skutečně postupovalo pouze, pouze na základě nejlevnější ceny, pro což bych jako eh, členka výboru pro rozpočet měla mít pochopení, ale důležité je, aby ty podmínky byly takové, aby poslanci mohli dobře pracovat. Pokud jde o systematickou modernizaci, tak eh, to mi připadá eh, velmi důležité. Je to vidět na těch dvou věžích poslaneckých budov, protože často tam nefungují klim klimatizace. Určitě to souvisí eh, s údržbou, ale musíme si uvědomit, že když se to stavělo, tak to zkrátka neodpovídalo současnému stavu. A nebo v našem patře tam je taková eh, trubka nebo hadice eh, od serveru a ta často eh, je mimo provoz. To znamená, že pokud eh, provádíme modernizační opatření, tak budeme muset myslet také na chlazení takovýchto zařízení. A legionely, to znamená zásobování pitnou vodou, ty plastové sprchy. To je problematická záležitost. Musíme tedy myslet především na zdraví lidí, kteří v těch kancelářích pracují. Pokud jde o budovy ve Štrasburku a v Bruselu, tak eh, rozdělení 1 plus 1 to je velmi vítané. Budova Havel, to už v podstatě bylo schváleno v minulém legislativním období. Já bych ráda něco řekla na adresu všech, kteří to chtěli. Eh, je to hezké, ale rada nás ignoruje a pravděpodobně eh, nás bude ignorovat dalších deset let. To znamená, že se musíme snažit sami. Pokud jde o budovu PHS, tak k tomu bych měla jednu naprosto konkrétní prozbu. Dříve než o tom budeme hovořit s občany, tak by bylo dobré, kdybychom byli informováni předem my, protože jinak se ty informace dozvídáme z médií pouze na základě občanských iniciativ, které jsou, ty informace jsou formulovány z pozice jednotlivců a já jsem se tedy dívala na ty dokumenty k budově PHS a na základě toho, co jsem se dočetla, mě udivuje, že tehdy vůbec bylo povoleno to takto stavět. Nicméně už to zkrátka takto stojí, už je to takto postaveno a já bych byla ráda, kdyby to výběrové řízení tedy bylo koncipováno tak, abychom v posledku tedy mohli přijmout kvalifikované rozhodnutí v tom smyslu, jak budeme s budovou PHS dále nakládat. Pak mám ještě jedno, jeden dotaz k budově Belmont. Eh, na místo budovy eh, Montoje 36, 63. Musím říci, že nám k tomu chybí eh, jakékoliv finanční údaje, protože v tom pracovním dokumentu prostě nejsou vůbec žádné, žádná čísla. Já bych byla ráda, kdybychom nějaká čísla dostali, protože k tomu ten pracovní dokument v posledku je. Kupní obce na Eh, Monto je 75 a tref 1. Ráda bych doplnila to, co řekl pan kolega Výland k té budově Paříž a eh, ke všem těm informačním kancelářím. Já to mohu podpořit. Vedla jsem o tom jednání s, s komisařem pro rozpočet a byla bych ráda, kdybychom se dostali k nějakému obecnému rozdělení, tak aby to tedy bylo rozdělení 50 na 50 ze všech ploch, tak aby komise se na těch plochách podílela. Eh, myslím tím plochy, které tedy slouží veřejné prezentaci Evropské unie, eh, které slouží k různým výstavám. Bylo by dobré, kdyby to takto zkrátka bylo jednou provždy dáno, abychom nemuseli pokaždé vést boj a ty budovy by neměly stát v nějaké zapadlé uličce, ale na místech, kudy lidé skutečně chodí a kam automaticky chodí. Ty ostatní budovy nebyly špatné, to nechci říci, ale eh, jejich umístění bylo zkrátka takové, že by je veřejnost nezaznamenala a že by tam ta četnost návštěvníků eh, musela být cílená, to znamená, že by ten dotyčný člověk zkrátka musel jít do té kanceláře ze, z konkrétní konkrétního zájmu, najít si to v městské mapě, v plánu města, zjistit, kde se ta budova nachází a Myslím si, že ta nová řešení, ať už je to v Berlíně nebo v Paříži, jsou mnohem lepší, protože to zajišťuje automatický přísun návštěvníků. To znamená, že se ty budovy nachází na prominentních místech. A to je všechno, pane předsedo. Merci, madame. Děkuji, paní zpravodajko. Takže nyní vyzvu stínové zpravodaje, kteří tu jsou, aby vystoupili. Takže kolega Depré, prosím. Děkuji, předsedo. Bohužel se musím omluvit vzhledem k dopravní situaci. Jsem dorazil trošku pozdě a tak mě mrzí, že jsem neslyšel všechna vystoupení. Mám tři připomínky. Za prvé mě těší, že se tato schůzka koná, je opravdu na čase zhodnotit celou politiku budov a podobně. Měl jsem možnost poměrně pozdě navštívit novou budovu Martens. Je to krásná budova, krásně koncipovaná a člověk se tam dobře cítí. A musím říci, že bohužel ne mnoho budov pro poslance má tuto kvalitu, takže skutečně administrativa je rozmazlovaná oproti poslancům. Já kdybych vás mohl pozvat na prohlídku mojí kanceláře tady v Bruselu a ve Štrasburku, abyste si mohli porovnat rozdíl v zacházení mezi poslanci a úředníky. Já vím, že my jsme tady jenom na čas, ale to není důvod, abychom byli systematicky eh, jaksi mm, předmětem špatného zacházení. Eh, k tomu, co říkal pan Sassoni, opakoval to pan Bell ohledně dodržování energetických pravidel. To jsem vyslechl, ale pochopil jsem to tak. Na základě toho, co zaznělo, už nevím, kdo to říkal, jestli pan Wieland, pan Sasoli, nebo Velké, zdá se, jako by byro prý eh, chtělo postavit parlamentárium v každé členské zemi. Pochopil jsem to dobře? A v tom případě se ptám, takže ve všech členských zemích teď budeme mít kancelář nebo úřad parlamentu, nevím, jak se to oficiálně jmenuje, a parlamentárium. Přemýšlelo se o tom, jak to pokud možno zharmonizovat a vytvořit podmínky, aby nedocházelo ke dvěma investicím různého tyhu v každé členské zemi. Jak vypadá strategická úvaha k tomuto bodu? Vy jste, buď jsem tu nebyl, nebo to bylo moc stručné, jaksi nejcitlivější téma, a to říkám jako belgičan, a byl bych rád, kdyby ne, kdybyste si ušetřili řeči o tom, že se tady staví jenom hruzy a že mm, se ehm, tady to, volí postavit cokoliv a kdyby tady byla nějaká jiná krásná, lepší země, tak bychom ji každý víkend navštěvovali. Takže prosím, já opravdu, to je vážná otázka, co říkám, protože co se týče veřejného mínění v mojí zemi i obecně, to, co se udělá s budovou Polo Andris, pak, pokud bychom se jednou měli rozhodnout postavit novou budovu, pak to bude rozhodnutí, které bude jak finančně, tak politicky mít obrovské důsledky. Občané sledují, co se v Evropském parlamentu dělá. Mnozí mají pocit, že už tak si žijeme dobře v podmínkách, které jsou nesrovnatelné s podmínkami ostatních občanů. A kdybychom měli postavit novou budovu, tak ta argumentace musí být opravdu betonová. argumentace betonová, ano, nejenom ta budova. Takže tím si chci být jist. Zatím, i když rozumím tomu, co tu bylo řečeno, tak zbývají snad jenom dvě alternativy. E, důkladná velká rekonstrukce anebo přestavba s architektonickou soutěží. Pokud architektonickou soutěž spustíme před volbami v roce 2019, tak bych rád, aby tomu předcházela solidní argumentace, protože bych nerad, aby v okamžiku, kdy někteří občané se eh, otevřeně zajímají eh, o to, zda je vhodné nadále budovat Evropu, tak abychom vypadali jako lidé, kteří se zabývají jenom eh, krásou eh, svých budov a platy svých eh, poslanců a, a zaměstnanců. Takže to si myslím, že by mohlo mít velice destabilizující vliv na část voličů. A než bude rozhodnuto o architektonické soutěži, tak by všichni poslanci a hlavně my v rozpočtovém výboru jsme měli mít argumentaci, která nám dovolí takovou alternativu opravdu obhájit. Děkuji a e, slovo má Eder Gardia Zabal, který je stí, krajský novou zpravodajkou. Eh, muchas gracias a los vicepresidentes, al secretario general por... Děkuji e, místo předsedům a generálnímu tajemníkovi, že nás přišli takto informovat. Domnívám se, že si všichni uvědomujeme, že zpráva budov je složitá. Před 15-20 lety jsme nevěděli, v jaké budeme situaci. Teď máme určité výhledy a situace je složitá. Ale myslím si, že rozhodnutí, která musíme od nynějška přijímat, musí vycházet ze tří základních pojmů nebo vari, eh, eh, proměných potřeb, nákladů a užitečnosti. Z toho důvodu je, myslím, rozdíl mezi návrhy ohledně kanceláří ve Štrasburku a v Bruselu, protože ty potřeby ta nutnost je jasná, prostě potřebujeme víc místa, abychom mohli pracovat my i naše týmy. A myslím si, že v Bruselu to bude užitečnější než ve Štrasburku. A myslím si, aspoň ze zkušenosti, že ve Štrasburku trávíme tak hodinu denně v kanceláři, protože chodíme na schůze od rána do večera. A e, nemáme e, malé e, místnosti, kde bychom se mohli scházet s lidmi, se kterými potřebujeme ve Štrasburku. A tak si myslím, že by bylo užitečnější a, a uč, lepší, spíš než dvojnásobovat kanceláře ve Štrasburku, tak by to chtělo takové polivalentní zasedačky se systémem rezervací online, aby byl jednoduchý a tak, protože potřeby, které máme v Bruselu, se liší od potřeb ve Štrasburku. A je to menší, malá otázka, ale eh, aspoň bychom nemuseli zase řešit kat 2 takový, protože to, to je nekonečný příběh už dvě volební období, nevíme už kolik prostředků to stálo, kdy to skončí, kolikrát se změnily plány a zdá se mi, že opravdu tomu se musíme vyhnout. Co se týče PHS, já jsem zaslechla co se jiného, než co říkal pan Dupré. Já jsem to pochopila tak, že jsou dvě alternativy a na ně se uspořádá konkurs, aby se zjistilo, které projekty jsou životaschopné a které, jak, co by to stálo. A překvapily mě odhady ohledně těchto dvou variant. Renovace mi připadá Eh, nesmírně drahá spíš než eh, jak si zbourat a postavit znova. Eh, co se týče nákladů restrukturalizace a renovace, já samozřejmě nejsem odbornice, ale myslím si, že renovovat budovu je drahé, ale jestliže to bude skoro stejně drahé jako postavit novou, znova tu budovu, tak to je přece jenom divné. A tak by mě zajímalo, jestli máte nějaké mm, informace navíc k tomu. A souhlasím s panem Dupré, to rozhodnutí ohledně PHS podle mě je rozhodnutí, které finančně je velmi důležité, ale politicky je to velmi citlivé. A myslím si, že proto bychom měli získat mnoho důkladných informací a rozhodnout v klidu. Co se týče eh, normy 3% eh, renovací, tak eh, nevím, jestli se zamýšlíme nad nějakým plánem prognóz finančních aspektů, tak aby ti, kteří tady budou, viděli, co bude rozpočtováno, jaké náklady budou v rozpočtu a tak dále. Taková to výměna názorů by navíc měla být pravidelná, protože právě my tady v tomto výboru kteří máme hodnotit rozpočet parlamentu, a je to diskuse, kterou jsme už vedli, tak jsou rozhodnutí, která již byla přijata. A my jenom musíme říci, nebo tedy schválit rozhodnutí, které už bylo předem eh, navrženo. Takže proto je potřeba pravidelně o tom hovořit, abychom měli možnost této věci probrat, eventuálně některé návrhy eh, změnit. Děkuji a poslední má slovo pan Taran. Thank you, Mr. President. Uh, I understand. Předposlední vlastně. Předposlední řečník. Prosím. Já chápu tu dnešní diskusi, takže generální tajemník pan Vele si bude navždy pamatovat každé ráno, eh, když bude eh, stát před zrcadlem a bude eh, nám muset jít dát informace. Já si před rokem jsem položil pár otázek ohledně těch úvah, Ohledně plánu zbourat budovu PHS, protože bylo napsáno, že průměrný věk budov je 25 let. A to já nedokážu vysvětlit. Nedokážu vysvětlit ani sám sobě, že stavíme i, i kolečkové křeslo vydrží víc. tak to prostě není možné. A nedá se to zdůvodnit, proto já bych eh, se zastával návrhu odložit ten plán po květnu 2019, kdy už tady nebudu. Takže už to nebudu muset vysvětlovat, takovéto eh, politiky budov. A, a když už eh, pro jednou nesouhlasím s panem Dupré, že se, se s poslanci špatně zachází. Co se týče pracovních podmínek, s tím já nesouhlasím. Většina poslanců už dnes pochází z východní Evropy a tady se s námi zachází velmi dobře. Vzhledem k, k kontextu a situaci, která se tolik zlepšila. Možná, že to tu není nejmodernější, a když vezmeme v úvahu čtvereční metry a asistenci a podobně, ale možná bychom měli připustit, že poslanci a jejich týmy nejsou ti, kterým je v Evropě nejhůř. Děkuji. Děkuji, pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o politiku budov, dovolím si pouze dva komentáře. Pokud jde o kanceláře, tak jsem vždy e, vděčný, e, když e, architektura a vybavení bude modernější, pokud jde o velikost, tak tam už něco proběhlo a když jsem přišel v roce 2008, tak jsem byl opravdu překvapen, protože jsem našel takovou vlhkou celu místo kanceláře. Svou kancelář jsem eh, vlastně využil pouze dvakrát, pouze v případě, když v mém bruselském bytě nefungovala sprcha. Ale jinak opravdu já si nedovedu představit, že něco takového by poslanci využívali často. Ehm, protože ehm, konec konců můžete se nakonec vysprchovat i v poledne eh, ve eh, fitness eh, prostorách parlamentu a našel jsem tam také lůžko, ale vlastně to lůžko vůbec neslouží k tomu účelu, tam jsem opravdu, tam si opravdu neodpočinete. Takže eh, já si myslím, že pokud se to vylepší, tak budu rád. Pokud to o PHS, pouze jednu úvahu. Já si myslím, že výjimečně nebudu mít shodný názor jako ctěný kolega Wieland. Po 30 letech jsem schopen každému vysvětlit, že taková budova potřebuje energetické eh, dovybavení, eh, izolace a tak dále. Standardy se změnily za 30 let, tomu asi rozumí každý, ale obtížně asi bude vysvětlovat eh, to, že po 30 letech má být taková budova stržena já eh, samozřejmě nerozumím příliš architektuře, ale hodně rozumím komunikaci a ty obrázky, které my tady vysíláme o Evropském parlamentu, eh, pokud jde o tu budovu, kterou by Evropský parlament strhnul, tak eh, to se dá využít k mnoha účelům, ale nic neposílí, nevy, ne, nevylepší reputaci Evropského parlamentu a neposlouží to šíření myšlenky integrace Evropy. Neboli vše musí být zodpovědné, všechny náklady musí být zodpovědně vynakládány a to poškození naší pověsti, pokud by byla stržena budova PHS, to si myslím, že by bylo opravdu mm, značné, značné poškození naší, pově- poškození naší pověsti. Ehm, předtím, než dám slovo našim třem hostům, Zmíním jednu věc, o které hovořila Monika Holmajer, a sice informace rozpočtové. Já jsem uspořádal schůzi s generální tajemnicí INLO eh, minulý týden, protože my jsme zažili ve jménu důvěrnosti o bezpečnosti jsme eh, žili v absenci informací. Taková situace nemůže pokračovat. My jsme rozpočtový výbor a musíme mít finanční informace v reálném čase. A já doufám, že se nebude spochybňovat eh, dodržování tohoto principu. Eh, co se týče budovy PHS, zda má být stržená pak je třeba nalézt nový hlavní zasedací sál a v době té demolice Štrasburg může být odpovídající odpovědí. A pokud se dá připustit, že po řadu let bude Štrasburg eh, sloužit jako hlavní sídlo, pak je třeba zdůvodnit, proč to nejde potom. Takže prosím, pánové, pár minut na odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych doplnil jednu věc, aby někdo potom nebyl překvapen. Pan Vele hovořil o tom, že ve Štrasburku není žádná další potřeba. To je míněno do budoucnosti. To previzorium, které tam v tuto chvíli je, pokud jde o bezpečnost, tak tam eh, se to snažíme uvést zpět do řádného stavu, takže prosím, nebuďte eh, překvapeni v budoucnosti. Pane Depré, vy jste přišel už ve chvíli, kdy jsem hovořil a než jste přišel, tak jsem říkal pouze takové věci, se kterými byste jistě plně souhlasil, takže bych vám s tímto chtěl uklidnit. Eh, já bych rád zmínil dvě události, před dvěma lety jsme zvažovali, nebo před dvěma a půl roky jsme zvažovali, co po 25 letech uděláme eh, s naším nábytkem a eh, obecně eh, se to vnímalo, že to vlastně nepotřebujeme, ale nevnímali jsme, že ceny za opravu budou velmi stoupat, protože ne všichni velmi Eh, tedy šetrně nakládají s nábytkem tak jako většina, bych řekl. A teď si myslím, že máme dobré řešení. Potom eh, druhá věc, Martens, eh, budova Martens. Já jsem se velmi zasazoval o ty nové pracovní, o to nové pracovní prostředí a ozývaly se nejrůznější e, pochybnosti. Teď tady máme takovou odlehčenou verzi toho, co bylo vůbec možné v budově Martens. Já spokojen nejsem, je to sice pěkné a zaměstnanci to přijímají, ale před třemi lety to vypadalo, jako kdybyste je zaměstnance museli nahánět do té budovy byčem a dnes tam stojí fronty. Ti, kteří eh, se proti tomu dříve bouřili, jsou teď sticha. Ale kdybychom udělali to, co by bylo možné, tak by to bylo ještě mnohem eh, lepší. A eh, paní zabal tady zmínila budovu KAT a od roku 2009 jsem v předsednictvu a postavili mě před hotovou věc v jistém slova smyslu. Ale slyšel jsem, jak to eh, vzniklo. Bylo mi řečeno, eh, že tam byl velmi ambiciozní eh, předseda ze strany zelených a ten předkládal věci, které by byly ekologické, ale neodpovídalo to možnostem trhu a pak to bylo zavrženo, zavrhnuto a vlastně se začalo stavět předtím, než byly hotové plány. Co tedy chcete podniknout? Tady není možné, abychom u osmi různých scénářů měli pečlivě vypracované eh, ceny to by stálo obrovské peníze, protože pak bychom měli 4, 6 nebo 8 různých procesů, které by probíhaly dlouhou dobu současně. Evropský parlament se tedy rozhodl, že to zredukuje na dvě alternativy a e, potom přišly různé pochybnosti nebo téměř stížnosti, pane Tárant nebo e, druhý kolego. Já vám na to mohu odpovědět pouze to, že bychom nepracovali kvalitně, kdybychom některé věci tady zveřejňovali. Proto odkazuju na čítárnu a očekávám, eh, že z každé frakce bude vyslán jeden zástupce do čítárny. Protože to, co se dělá poměrně, eh, to co, to, co je na té renovaci poměrně drahé oproti nové stavbě, to popisuje eh, ten posudek, kde se říká, že je velmi drahé napravit deficity té budovy, eh, které má v, bezpe- v oblasti bezpečnosti. Když to budete dělat cestou renovace, tak to bude poměrně drahé a expert nemůže zajistit, že ta budova potom dosáhne toho bezpečnostního standardu, který by dnes doporučoval. A to je zřejmé, když se seznámíte s podklady v čítárně. My jsme ale Evropský parlament. Nechceme na internetu poskytovat eh, Eh, informace o tom, jak mm, stavět takové bezpečné budovy nebo eh, zkrátka, jak to bude vypadat. A proto vás vyzýváme, abyste se obrátili na čítárnu. A potom, co tady byl, zaznělo, pokud jde o občanskou iniciativu. Ten článek jsem četl také. Ten článek ovšem eh, opomíjí jednu věc a je v podstatě téměř perfidní. Um, my tam chceme tu část poskytnout, eh, tu, kterou chceme poskytnout veřejnosti, tak eh, tam hm, se vlastně nezohledňuje to, co eh, musíme zvažovat v případě PHS. A potom ta poslední věc, pokud jde o ty skleněné kabiny, to je velmi pěkný příklad. Já jsem o to bojoval velmi dlouho a pak jsem tam objevil ten prostor. Je zřejmé, že tam máme asi 15 prostor eh, tohoto typu, které jsou nevyužívány a my tam z toho chceme vytvořit ty skleněné kabiny. Chtěli bychom mít v budoucnosti lepší systém objednávání a rezervování těchto prostor, ale pokud každý Eh, se bude eh, chránit ty svoje prostory a nebude je dávat k dispozici ostatním, tak tedy nebudou existovat synergie. Já bych si přál takový systém, aby většina prostor aby je bylo možné rezervovat pružně ze strany všem. To je modernější politika, kde vlastně e, s tím, co máte, můžete nakládat mnohem efektivněji. Děkuji. Pan Sasoli, stručně prosím. No, vím. Ano, děkuji. A nejprve mi dovolte, abych vám všem poděkoval za vaše komentáře. za sebe, za pana Výlanda a za pana generálního tajemníka mohu říci, že pokud byste s námi chtěli ještě něco probrat, tak jsme vám k dispozici. Ale iniciativa tedy musí výjít i od vás, zejít i od vás z výboru. Tolik tedy na úvod a nyní mi dovolte, abych se podíval na konkrétní témata. Jedna věc je na snadě. Pokud dneska stavíme budovu, tak už ji nestavíme jako před 20, 30 nebo dokonce 40 lety. Budova Martens je toho dobrým dokladem. Nejde totiž pouze o vybavení té budovy. Kdybyste měli příležitost, tak se na to prosím přesně podívejte, protože je to věc velmi zajímavá. Je tam veškerá ta technika pro klimatizaci, pro přípravu teplé vody a musím říci, že ten systém je poměrně vyspělý, pokročilý, ale zároveň tedy potřebujeme docílit určitých úspor energie. Je jasné, že když dneska stavíme, tak ta eh, koncepce je úplně jiná než před 20, 30, 40 lety. Pokud jde o budovu PHS, tak k tomu jste se vyjadřovali Často budova PHS má poměrně závažné problémy, i já bych mohl některé z nich zmínit, ať už je to elektroinstalace, vodotechnika eh, i rozdělení místností rozložení těch místností je problematické, protože díky tomu nejsme schopni eh, plnit určité funkce zmíněna byla ku příkladu trojstraná jednání. Ta dispozice budovy je taková, že nám to bohužel neumožňuje se dále rozvíjet. Kromě toho jsme tam měli problémy s legionelou. To je pouze jeden z problémů, které souvisí eh, s instalací a s dodávkou vody. Kromě toho bylo potřeba vícekrát eh, opravovat strop. Máme také problém se s místnostmi a sály, protože ty sály jsou poměrně velké a když chcete nějakou místnost, tak už dostanete rovnou velký sál pro 25 nebo 30 lidí. A Dále si musíme uvědomit, že v těch místnostech jsou problémy s tlumočnickými eh, kabinami a že tam není dostatek prostor pro veřejné, veřejná setkání. To znamená, že ta budova PHS má celou řadu problémů. scénářů bylo několik. Buď nebudeme dělat vůbec nic, nebo provedeme sanaci, nebo eh, budovu strhneme a postavíme novou stavbu. A nebo to je další možnost. Provedeme částečnou modernizaci. Řekli jsme si, že tedy začneme ten problém řešit pořádně a e, Zatím to tedy není tak, že bychom se rozhodli pro jednu obci Myslím si, že je zásadní, abychom to celé sanovali i v důsledku, nebo i kvůli eh, reputaci, protože to je problém, o kterém hovořila celá řada z vás a ono jde i o problémy s komunikací. Jak to tedy komunikovat, když něco podobného děláme. Pokud chceme přijmout moudré rozhodnutí, tak potřebujeme ještě pár analýz. A proto jsme se rozhodli eh, formulovat pouze dvě možnosti, dvě obce a u každé z nich je jít více do hloubky. Je jasné, že to rozhodnutí už nebude přijato v tomto legislativním období, protože to rozhodnutí padne teprve poté, co budou předloženy příslušné studie. A to znamená, že musíme vždycky vzít v potaz objektivní technické možnosti a na tomto základě tedy učinit rozhodnutí. Proto jsme se tedy rozhodli, Děkuji, pane Sasoli, pane generální tajemníku, ale opravdu prosím velmi stručně, protože už máme spoždění. Protože to bylo opravdu velmi zajímavé. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já tady budu pouze odpovídat na dotazy, nebudu komentovat, protože to už se stalo. Nejprve dotaz paní Holmajer. Eh, budovy, náklady eh, budovy Belmont to je 1,44 milionů za rok eh, a myslím si, že tedy za stejnou částku tedy dostaneme tu náhradní budovu. Tolik k tomu. Pan Depre eh, hovořil o budově Martens. Říkal jste, že je to lepší než to, co máme pro poslance, ale to je zkrátka ten rozdíl 30-40 let v architektuře. Vedle techniky jde také o to, jak můžeme komunikovat. Budova Martens je první budova, kterou máme, která E, tedy systematicky se snaží o to, aby lidé mohli spolu komunikovat a já si myslím, že v dosavadních budovách je tato záležitost držena naprosto nedostatečně. To znamená, že do budoucna to musí mít dopady na tom, jak bude koncipovány prostory pro poslance. Pan Víland o tom už z části hovořil a nepochybně to půjde dál tímto směrem. Pan Depre se ptal na Experience Europe. Ano, předsednictvo se rozhodlo, že tedy budeme pokračovat krok po kroku během deseti let, že budeme tedy vytvářet ty kontaktní kanceláře, ale e, integrovaně. To znamená, že často to bude například malá, e, malé prostory, například jako v Lublani, ale e, někdy ty prostory mohou být i mnohem větší. Záleží to, záleží to tedy na konkrétní zemi. Pan, paní Guardia Zabal se ptala na náklady budovy PHS, to, to je jeden z podstatných cílů té architektonické soutěže. Chceme mít naprosto spolehlivá čísla, protože zatím to bylo poměrně abstraktní a já doufám, že díky architektonické soutěži budeme mít ty náklady dány poměrně přesně, jasně a na základě toho se rozhodneme. Pouze na tomto základě byro tedy bude schopno rozhodnout kvalifikovaně. Pan Tarant ještě jednou zmínil budovu PHS. Jak víte, my jsme tu budovu nestavěli, my jsme ji až dodatečně nabili. Získali pan Gajer, řekl, že bychom tedy měli nutně dodat poslancům nové, nový nábytek. Vidíte, že za poměrně norm, dobrých nákladů jsme schopni dosáhnout dobrých výsledků. Děkuji. Děkuji vám za stručnost, pane generální tajemníku. Pane Depré, pár vteřin, promiňte, pane Vele, ale já jsem položil přesnou otázku. Ptám se, zda byro rozhodlo, že se vytvoří parlamentárium ve všech členských zemích EU a zda se počítá s propojením takového parlamentária s kancelářemi e, Evropské unie, zastoupením Evropské unie v jednotlivých zemích. Um, Já vám odpovím francouzsky. abych neobvinoval tlumočníky. Ano, Bero rozhodlo uvažovat o vytvoření eh, místa, kde zkušenost, eh, zkušenost eh, Evropské unie, to není úplně parlamentárium, bude jaksi prezentováno, ale pouze tam, kde dochází k revizi smluv, to znamená, to není na teď ani za rok, ale postupně je to proces, který může trvat třeba deset let nebo více. Za druhé, tato zařízení budou integrovaná s informačními kancelářemi, to znamená, že nebudou dvě eh, budovy, bude to jednou z funkcí informačních kanceláří pro ehm, eh, komunikaci v širokém měřítku. Děkuji, pánové předsedové, pane generální tajemníku, takže pane Taráne, stručně. 15 vteřin. Já bych přijal všechno to, se, co řekl, tedy pan generální tajemník o, budu, o politice budov Evropského parlamentu, kdyby tedy uh, ten bar poslanecký ve Štrasburku byl změněn na kuřácký bar. La disputa tra Brusel e Strasburgo. Co se týče Eh, toho sporu mezi Bruselem a Štrasburkem, tak bychom možná mohli počkat na výsledek dnešního fotbalového utkání a rozhodnout až potom. Dobrá, ať vyhraje nejlepší. Každopádně vidím, že finále, které se rýsuje, bude velmi evropské. Dobře, děkuji vám, pánové, zdrželi jsme se, já se za to omlouvám zástupcům komise a Evropské služby pro vnější činnost, kteří mají pohovořit o jejich politice budov, takže ta vystoupení musíme to zkrátit na čtvrt hodiny a budeme eh, muset vyhlásit nové slyšení. Zdravím pana Marka Sefino, který má na starosti logistiku v Bruselu, pana Marka Beke pro budovu v Lucem, budovy v Lucemburku a Bruno Lukel za budovy a logistiku Evropské služby vnější činnosti. Máte každý tři minuty na stručné vystoupení. Pan Segino. No, c'est Marc Becquet qui va commencer. Začne Marc Becquet, když dovolíte, pane předsedo. Dobře, takže Marc Becquet. Chtěl bych vás informovat o dvou projektech v Lucemburku. Jeden se týká budovy Jean Monnet 2, což je nástupce staré budovy Jean Monnet. Jedná se o budovu, která má 190 tisíc metrů čtverečních hrubé plochy jehož kapacitu jsme eh, navýšili na 3000 osob a bude se tam nacházet většina eh, pracovníků komise v Lucemburku. Budova bude předána ve dvou fázích. První fáze umožní umístit už 2700 kolegů od února 2023 a druhá fáze od února 2024. Tam eh, potom bude možno umístit dalších tisíc kolegů. Náklady na tuto budovu se měnily od té doby, kdy rozpočtový úřad, orgán to schválil v roce 2013. Nebudu zacházet do podrobností těch čísel, ale definitivně jsme rozhodli nestavět prostor pro eh, výpočetní centrum, protože tato centra byla eh, instalována mimo tuto budovu v jiných infrastrukturách a také jsme Eh, museli řešit bezpečnostní otázky, které vyžadovaly revizi velké části eh, projektu budovy. Takže na jedné straně ušetříme na nevybudování čehosi, ale na druhé straně jsou náklady navíc v souvislosti s bezpečností, eh, takže celkově Eh, se to navýšilo o 17 milionů, tedy asi o 4 oproti původnímu rozpočtu, což je potřeba schválit. Ale současně jsme navýšili kapacitu o 20 Já jsem vám to všechno už uváděl, tedy nárůst počtu pracovníků, zjednodušení vnější fasády, odbourání pater minus 5 a minus 6 vzhledem ke změně eh, legislativy v Lucembursku ohledně parkovacích míst, nevybudování výpočetního střediska a implementace bezpečnostních opatření. Ta bezpečnostní opatření vyžadovala revizi asi 35 eh, prostor podzemí eh, celé budovy a celkové náklady na bezpečnostní opatření představují něco přes 21 milionů. Na podzim předložíme žádost rozpočtovému orgánu, aby povolil toto navýšení, samozřejmě s vysvětlením všech změn, eh, ke kterým v projektu došlo. Další projekt, který bych chtěl stručně eh, popsat, to je budova, kam přemístit publikační úřad, který se nachází v centru města. Stávající budova je úplně na konci životnosti a její vlastník se chystá budovu strhnout. Dostali jsme nabídku ze strany lucemburské vlády, že by se našlo řešení, které by nám umožnilo jednak zůstat o pár let déle v existující budově, takže to zbourání by se odložilo a poté bychom mohli pronajmout sousední budovu, která je daleko vhodnější, s menšími prostorami a s lehce větším eh, eh, obsazeností ty náklady jsou poměrně zajímavé, protože budova, kterou máme v nájmu teď a jejíž nájemní smlouva už končí vzhledem k tomu, že tam to jsou podmínky 20 let staré, eh, tak eh, ve stejné čtvrti stejnou plochu pro pronajmout by stálo o 60% dneska více a to střední řešení, které budeme muset eh, využít až do eh, roku 2022, nás bude stát o 30-35 více ale potom to eh, závěrečné řešení po listopadu 2022 bude dražší pouze o 22% oproti tomu původnímu nájmu, co jsme měli, takže to bude ekonomicky daleko zajímavější a tím bych se tím skončil. Děkuji, pane Beky. Takže vy jste zabral slovo eh, i pana Selina? Já doufám, že ne. Takže pan Segine je připraven eh, hovořit? Ano, pokud mi uh, Mac Beke předá ovladač. Stručně ty čtyři osy, na jejich základě komise Eh, vede strategii budov, jedná se o eh, obnovení smluv, pokud to umožňuje situace, eh, valorizace budov, které máme prostřednictvím důkladných renovací, vyhledávání nových budov tehdy, kdy se nepodaří obnovit smlouvy, které máme a konečně racionalizace a optimalizace budov a kanceláří, které máme. Hlavní projekty, které nás čekají, tak to je za prvé eh, obnova eh, objektu. L130, což by umožnilo navýšit plochu o 90 tisíc metrů čtverečních. Tento projekt by se realizoval ve dvou fázích. Jedna fáze od roku 2025, aby první tranše byla k dispozici v roce 2030 a druhá od roku 30 do 35 Eh, což by se týkalo také akvizice budov LUA 78 a LUA 82. Náhrada za centrum Albert Borše eh, jsme na konci roku mm, zahájili aktivity a dále Eh, Beaulieu budovy 29, 31, 33, tam my jsme vlastníky a tam by se dalo využít dalších 15 tisíc metrů čtverečních, čím by se snížily náklady na metr čtvereční. Bredel a Bredel 2, to jsou také dvě ústřední budovy, které budeme eh, eh, znovu předělávat a mm, na jaře tohoto roku eh, jsme, eh, jak si máme v plánu, 80 tisíc až 150 tisíc metrů čtverečních budov ehm, pře, předělat a změnit eh, a, a eventuálně nahradit v těch případech, kdy se nepodařilo zajímavým způsobem obnovit nájemní smlouvy, které máme do posud. Takže tady to je mm, ulice Lua 130, proběhla architektonická soutěž a Teď eh, pracuje eh, eh, porota. Výsledky by měly být k dispozici na konci prvního pololetí 2019. Tento veliký rozsáhlý projekt, tam se účastní tedy i zahraniční architekti té architektonické soutěži. To bude asi 200 tisíc metrů čtverečních oproti 90 tisícům metrů čtverečních, které máme zatím v tuto chvíli. Konferenční centrum nahradí eh, centrum Albert Borchet a bude předělaný na kanceláře a eh, eh, konkurenční dialog v současné době probíhá. A když dovolíte poslední projekt, tam předám slovo kolegovi z oddělení bezpečnosti ohledně výstavby um, pavilonu u Berlemonu. Děkuji, takže kolega z bezpečnosti má slovo. Děkuji, já jsem eh, v čele jednotky pro technickou bezpečnost a chtěl bych několika slovy zmínit plány pro eh, uvítací centrum Berlemont. Eh, takže pokud je o to Welcome Center, tak Tady chceme vylepšit prostor pro eh, externí eh, příchozí a vlastně zamezit eh, možnosti ozbrojeného vstupu do té budovy jako takové. Máme tam samozřejmě již nějakým způsobem detektory, kovu a tak dále, ale je, když tam něco takového není, tak je velmi obtížné něco takového, zabránit takové události ve chvíli, kdy eh, se to děje v nějaké externí jednotce nebo budově, která je vlastně mimo tu samotnou budovu, kde chceme zamezit tomu vstupu, tak, tak je to složité. Teď tedy několika slovy. Eh, toto centrum bude fyzicky eh, umístěno na explanádě u Berlemontu na straně Charlemagne a tady ti návštěvníci dostanou příslušný badge a potom použijí tento přístupový badge, aby se dostali eh, do welcome centra, tam dojde k bezpečnostní kontrole a potom se dostanou do uh, recepce Berlemontu a uh, pak tam bude ještě vstup pro uh, VIP vozidla a zvláštní vstup pro VIP, aby mohli vstupovat přímo z esplanády. A bude tam také dvoumetrová skleněná zeď, která bude mezi velkým centrem a vstupem Steva. Um, tam, kde jsou uh, vlajky. A uh, červnu minulého roku jsme dostali eh, povolení plánovat. Minulý týden jsme předložili eh, kanceláře pro zveřejňování eh, věci, které budou v příštích dnech zveřejněny ve veřejném věstníku a Eh, nabídky obdržíme někdy na počátku listopadu a poté bude možné toto formálně předložit rozpočtovému eh, orgánu ke konci listopadu a myslíme si, že bude možné zahájit eh, smlouvu nebo vstoupit do, do smluvních podmínek na počátku února a předpokládáme, že v květnu roku 2020 se potom rozběhnou eh, práce. Děkuji za toto upřesnění. Eh, velmi nerad vás omezuju ve vaší době. A nyní eh, tady máme také zástupce e SVČ a příslušného oddělení tam. Jistě jste si všimli, že náš generální tajemník přijal akční plán pro vylepšení eh, nemovitostní politiky v souvislosti s doporučeními ze zprávy účetního dvora a byly tam poprvé vytyčeny eh, priority, pokud jde o geografické služby. Byla tam snaha eh, zvětšit ten nemovitostní balíček a řešit nemovitosti, které nejsou využívány a vylepšit také politiku eh, rezidencí a ubytování, zejména s ohledem na aspekt zdraví, bezpečnost, životní prostředí a viditelnost. Několika slovy bych se zmínil o vylepšení jak pracujeme s ředitelstvím, eh, nebo jak ředitelství spolupracuje s infrastrukturou a bezpečností. Eh, my jsme tady eh, získali více prostředků během roku 2018. Tady děkujeme Evropskému parlamentu eh, prostředky na vylepšení eh, komunikačních procesů, IT a tak dále. Rozvoj sítě, na tom ještě pracujeme samozřejmě například eh, Turkmenistán, Panama, Mongolsko, Kuwait a potom také citlivá otázka zastoupení ve Spojeném království, eh, kde mm, v rámci rozpočtu 2019 tam eh, bylo něco plánováno otevřít. Potom Nizozemsko, nizozemské zastoupení v Teheránu a tak dále. Eh, potom Beliard, tam se bude částečně přesouvat administrativní struktura a pak je tam projekt NEOM, který jste eh, již eh, zhlédli v rámci rozpočtových postupů a potom také uvažujeme o koupi ve Washingtonu a potom také v Kosovu máme něco, v Indii, Iráku a tak dále. Tam jsou další projekty. Děkuji. A nyní dáme slovo paní zpravodajce, paní Holmajer, a požádáme ji, aby vystoupila. Děkuji. Eh, to je mm, opravdu eh, velký balík eh, souvisejících věcí. Bude obtížné na to stručně odpovědět. Pokud to budovu Jean Monnet, tak ty náklady vypadají tak, že výrazně přesahují to, na čem jsme se původně dohodli. Takže pokud jde o ty nové náklady, budeme muset ještě na našem výboru rozhodnout, jak se k tomu postavit, protože ve srovnání s původními plány byly ty náklady výrazně překročeny. Ráda bych položila otázku, pokud jde o náklady na vybavení datového centra. Tam bylo napsáno původně 20 milionů, pak 21 milionů a teď už tam není vůbec nic je tam prostě čárka, pomlčka a mě by zajímalo, co to vlastně znamená, proč tam ta čárka je, co, eh, co to znamená, jestli se to bude stavět jinak, bude to dražší, nebo co se stalo s těmi budovami. A stejně jako u Evropského parlamentu bych chtěla nabádat eh, k tomu, že nebo připomenout, že ten vývoj pro nás není dostatečně předhle, přehledný. Měli bychom mít ty informace aktuálně a opravdu přehledně, abychom s tím mohli pracovat. Jako zpravodajka si nemohu stěžovat eh, opravdu na to, že bych informace dostávala brzo. Eh, naopak, dostávám je v poslední vteřině a já se potom eh, vždy ještě ukvapeně snažím o tom informovat nové zpravodaje a opravdu je to frustrující, protože poté je velmi složité pokládat eh, doplňující otázky a téměř to působí dojmem, jako kdyby to bylo pozdě předkládáno záměrně, aby potom poslanci nemohli klást doplňující otázky. Eh, mám pochopení pro změny, ale pokud jde o Jean Monnet, tak tam jsem říkala, že nás musíte přece včas informovat a eh, včas eh, my musíme mít možnost s tím pracovat. Pokud jde o 1130, tak tady komise rozhodla, že schválení rozpočtových orgánů, že to má proběhnout mezi dubnem nebo o někdy okolo dubna 2019. A já nevím, taháte nás za nos? Kdo si myslíte, že bude zasedat v této budově mezi dubnem a červencem 2019? Eh, to se týká i toho konferenčního centra. Já bych vás já, já mám zkrátka pocit, že to snad děláte záměrně protože všichni vědí, že příští rok v té době mezi květnem a červencem nikdo tady nebude zasedat, protože budou eh, v souvislosti s volbami. A eh, já tedy musím říci, že to snad zní jako vtip, aby budova, která stojí mnoho milionů, se bude tady řešit mezi květnem a červencem 2019. Já očekávám, že to proběhne v březnu, abychom v březnu mohli konkrétně o této budově hovořit. Není možné, aby něco takového bylo zařazeno na období, kde eh, se tady mění osazenstvo parlamentu. Takže eh, to by bylo problematické duben až červenec 2019, to je absolutní no-go, je to něco naprosto nemožného a já očekávám jako zpravodajka, že ty věci dostaneme tak včas nad takovým předpise, předstihem, abychom se nad tím mohli zamyslet a ne, aby to bylo nastaveno tak, že protože tady nikdo nebude, nebude možné rozhodnout, nebo se rozhodne nějak automaticky, automaticky se to povolí jenom proto, že to bude předloženo příliš pozdě, takže to není možné. Jinak jsem potěšena, že je e, ten přehled k dispozici, i když na poslední chvíli to je složité pro kolegy, Eh, ty souvislosti nejsou všem zřejmé a známé, ale jinak tady děkuji. Merci. Děkuji. Náhradní stínová zpravodajka paní Gardia Zabal nechce? Dobře, já bych jenom slovo. Vidím, že jsou eh, projekty, akviziční plány ve Washingtonu, v Kosovu, v Jižní Africe, v Iráku, v Indii a nepochopil jsem, co je vnější politika Evropské unie. A my máme povinnost připravit víceletý finanční rámec, který prokáže přidanou hodnotu Evropské unie. Takže pokud dojde k akvizicím v jednotlivých hlavních městech, které jste zmínili ve vašem dokumentu, je nějaký plán schromáždění kancelářství jednotlivých zemí tak, aby se ušetřilo? protože nakonec budeme mít 29 ambasád v celé řadě zemí, což je naprostá karikatura a to rozhodně nevyvolává důvěru a porozumění občanů. A tím tedy vracím slovo pánu Beke Segino Dukel eh, k vystoupení, které pokud bude stručné, bude oceněno. Děkuji, pane předsedo. Co se týče toho datacentra, které se nebude stavět. My hovoříme o budově, nebo o prostoru, o místnosti, ve které mělo to výpočetní středisko být tato zařízení se nachází již od roku 2015 v jiné budově od té doby, co jsme opustili budovu Žalmone a vlastně tato nevyužití tedy těch místností, to znamenalo e, velkou změnu celou řadou na zařízení, na chlazení třeba, e, na chlazení počítačů, která už nejsou potřeba a podobně, takže proto tam eh, ta položka už v rozpočtu není, protože to se nebude konat. Nicméně zase v souvislosti s bezpečnostními opatřeními ty, eh, to jsou zase nové náklady na straně druhé a částky, které jsou v mojí prezentaci, jsou již valorizované oproti tomu, co bylo schváleno v roce 2013, takže to je částečné vysvětlení. Ale nejkompletnější vysvětlení samozřejmě bude v tom dokumentu, který bude předán hned po prázdninách. Paní Holmajer, stručně. Teď jsem trochu zmatená, protože Data Center Equipment Coast eh, tady je, takže to úplně vyřadíte? Teď už tady nejsou žádné náklady na vybavení datového centra. Počítače budou pořád, ale kde budou tedy? Lízy. Ano, ta dvě výpočetní střediska jsou ve Windorfu a Betterdorfu, což jsou eh, eh, objekty lucemburského státu a generální ředitelství pro výpočetní středisko tam instalovalo ty počítače, takže ta zařízení, což jsou jak si služební těch 20 milionů, to není za počítače, to je eh, ta, ta, a ta místnost nebo ty místnosti už nebudou potřeba a, a, a jejich vybavení. Pan Segino? Pane předsedo, bereme na vědomí období no-go, které uvedla paní zpravodajka ohledně rozhodování. Ten konkurenční dialog je dynamický, takže časový plán je orientační. Dobrá, takže to opravte, ať je eh, uspokojená paní zpravodajka. Pan Duken, všechny ty projekty nejsou nutně nákupy. Často uvažujeme i o nájmu. Co se týče vnější činnosti, snaha o společné nájmy, samozřejmě máme o to zájem eh, spolupracovat členskými státy. Někdy to trošku komplikuje načasování a kapacity to realizovat, především co se týče eh, našeho jaksi rozsahu, ale například eh, ve Washingtonu to je přesně ta příležitost, že je budova, že bychom měli větší, více prostoru a tam bychom mohli přizvat další partnery pro to, aby jaksi Evropa hovořila jedním jazykem a eventuálně mm, byla usazena i ve stejné budově. Ne vždy všechny členské státy ovšem eh, prezentují takovéto stanovisko. Dobře, ale možná by parlament mohl jménem zájmem členských států eh, říci, že my jsme ten rozpočtový výbor a že eh, tady by mohl být přínos eh, Evropské unie a pokavať Eh, by bylo možné učinit úspory ve velkých eh, států, tak pak by bylo dobré, kdyby se třeba zastoupení jednotlivých členských eh, zemí sešly pod jednou střechou. Krátká informace. Až o tom budeme hlasovat, tak je potřeba přesně to vysvětlit, protože původně ty náklady na datové centrum tam byly zahrnuty a já bych ráda přesně věděla, jak se to tím s tím má, protože jsem nikdy nečetla žádné eh, dokumenty o tom, že bychom si něco pronajali, eh, v jakém měřítku. To znamená, že bych ráda tedy měla informaci o tom, že tady došlo ke změně plánování. Bylo by dobré, kdyby i Lucemburg si zvykl na to, že je potřeba podávat informace. Imagine qu'on ne choisit pas pour construire les endroits où les terrains sont les plus chers. A ne třeba vybírat území, kde jsou nej, nej, nejdražší metr. Děkuji tedy panům eh, z komise a ze zastoupení a budeme očekávat dokumenty, které předáte paní Holmajer. A nyní se značným spožděním, a já se za to omlouvám, ty diskuse nicméně byly velmi zajímavé, chci přivítat zástupce decentralizovaných agentur. Letos jsou agentury zastoupeny výkonným ředitelem Frontexu, což je agentura velmi aktuální a je jádrem celé řady summitů, čili Evropská agentura ochrany hranic a pobřeží, které, kterou řídí pan Fabrice Jerry a doprovází jej zástupci dvou tří skupin, eh, agentur pro dohled, pro eh, zaměstnanost a sociální oblasti a dále agentury z oblasti vnitra a spravedlnosti. Také vítám zástupce ostatních agentur, kteří jsou zde a se souhlasem eh, se zpravodaje dávám slovo panu Ledgerimu. Má na to necelých 10 minut. Hodně jsme se zdrželi, já se opravdu moc omlouvám. Pane generální řediteli, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych především poděkovat rozpočtovému výboru za pozvání eh, síti všech agentur Evropské unie. Stalo se o, o praxí a my to velmi oceňujeme eh, jménem celé sítě agentur. Oceňujeme eh, ta, tyto rozhovory, které považujeme za užitečné pro dobré porozumění práce našich agentur. Jak vidíte tady na tom slajdu, celá síť agentur představuje velkou diverzitu a evropský zákonodárce si přál aby jednotlivé agentury odpovídaly jaksi prodlouženým rukám jednotlivých politik Evropské unie a odpovídaly různým potřebám. Proto z pohledu sítě agentur Evropské unie se domníváme, že alokace rozpočtových a, a lidských zdrojů eh, by měla vycházet ze studie jednotlivých agentur, jejich poslání, jejich pravomocí a, a role, které každá z nich hraje podle priorit a potřeb každé jednotlivé politiky. A nyní bych chtěl zdůraznit určité úspěchy naší sítě evropských agentur. Za prvé, Zpráva Evropského účetního dvora o eh, pětiprocentním snížení zaměstnanců bylo potvrzeno, že eh, všechny agentury, které už se pohybují tou cestovní rychlostí, tedy provedly škrty ve výši 8,9 což je více než v jakékoliv jiné evropské instituce a instituce, a my bychom chtěli tuto snahu velmi ocenit. A kromě toho bychom jménem sítě chtěli poznamenat, že jsme učinili velký krok, pokud jde o sdílení služeb mezi agenturami a síť agentur propočítala, že se nám podařilo ušetřit více než 10 eh, milionů euro během čtyř let tím, že jsme sdíleli určité služby. Jako příklad bych rád uvedl to, že jsme vytvořili společný portál pro inzerci pracovních míst, který je dobře viditelný pro evropské občany. Je to tedy jednoznačně viditelný úspěch naší práce. A nyní se pojďme podívat na víceletý finanční rámec. Je tu téma, Eh, týkající se nových zdrojů financování. Agentury združené v naší síti jsou toho názoru, že tam, kde je to možné, by agentury měly rozšířit svoje vlastní zdroje prostřednictvím poplatků, e, tam, kde je to možné. Jsme si vědomi toho, že to není věd, e, možno ve všech oblastech politiky, ale tam, kde je to možné, bychom měli objem našich vlastních zdrojů rozšířit. Nedávná studie zadaná Evropským parlamentem, který se, která se věnovala těmto možnostem financování prostřednictvím poplatků, eh, hovořila o potřebě flexibility. Podle našeho názoru eh, rozpočtový řád nabízí takové, eh, nebo by měl nabízet řešení šité na míru právě agenturám. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo eh, tedy vyhnout tomu, že tady bude paušální přístup pro všechny agentury najednou. Byli bychom rádi, kdybychom mohli k jednotlivým agenturám spíše přistupovat individuálně. A nyní se pojďme podívat na další věc, eh, rozpočtový řád, rámcový Eh, rámcové finanční nařízení. My jsme tedy minulý týden v pátek od komise, jak bylo domluveno, dostali návrh týkající se eh, rámcového finančního nařízení. Určitě si umíte představit, že se jedná o velmi komplexní dokument, který je zároveň naprosto klíčový. A je to klíčový nástroj pro zprávu rozpočtu a pro fungování agentur. Obávám se tedy, že budeme potřebovat ještě nějaký čas na to, abychom tento dokument pečlivě analyzovali a abychom se mohli vyjádřit za síť agentur eh, k tomu, jaká je tedy naše pozice v této věci. Potřebujeme ještě čas na to, abychom vytvořili naši eh, promyšlenou pozici. Nicméně cílem by v každém případě mělo být to, aby právní základ byl šitý na míru, tak aby dobře zohlednil realitu v jednotlivých agenturách. Domníváme se, že ten finanční, to rámcové finanční nařízení by mělo být tedy nástrojem k tomu, aby se předkládaly určité nástroje a návrhy v rámci sítě evropských agentur. Ale a, a především ty, které by tedy nemohly být Eh, normálně podle rozpočtového řádu eh, přijaty. My bychom chtěli být schopni reagovat na eh, nepředvídané události, ke kterým dojde tedy, například k ním došlo během posledního legislativního období v oblasti vnitra. Kromě toho bychom chtěli být flexibilní v převádění prostředků mezi jednotlivými obálkami agentur. Dále bychom byli velmi rádi, pokud bychom měli k dispozici efektivnější metody práce, kdybychom mohli snížit administrativní zátěž, zjednodušit finanční pravidla. Všechno to by nám pomohlo k tomu, abychom byli mnohem účinnější, efektivnější při naplňování našich úkolů. Nové zdroje financování, tak o tom už jsem hovořil, to všechno tedy pravděpodobně bude eh, vyžadovat eh, změnu statutu agentur a pravidel týkajících se poplatků. Neznamená to, že bychom museli takovéto nové zdroje využívat, ale naším cílem je to, aby to bylo alespoň díky právnímu eh, základu možné. A Dále bych na tomto místě chtěl zmínit některé úkoly, před kterými stojíme. O některých z nich parlament velmi dobře ví. Za prvé nízký korekční koeficient. V některých případech to může ohrozit evropskou povahu určitých agentur. Kromě toho to může ohrozit pokračování eh, dobrého fungování těchto agentur. Já se nebudu soustředit na konkrétní agentury, ale pokud mm, je to tak, že takřka 50 zaměstnanců pochází eh, z eh, hostitelského eh, členského státu, tak je otázka, jestli je to ještě agentura skutečně evropská. Brexit je dalším úkolem nebo další výzvou, před kterou stojíme, protože to může představovat ztrátu expertních znalostí. Dalším úkolem, další výzvou je dialog s evropskými institucemi, což je pro síť evropských agentur naprosto stěžení záležitost. Byli bychom rádi, kdyby mezi naší sítí a evropskými institucemi fungovala velmi těsná spolupráce a velmi tady vítáme například eh, pracovní skupinu číslo dvě eh, a myslím si, že to by byl tedy, měl být tedy klíčový eh, nástroj našeho úspěchu. Těšíme se na to, že budeme tedy s evropskými institucemi i nadále spolupracovat. A na závěr bych, mi dovolte, abych ještě jednou ocenil to, že tedy spolu diskutujeme a těšíme se jménem sítě evropských agentur na budoucí spolupráci. Děkuji, paní Leže, pane Ležery. Děkuji za vaši stručnost a nyní má slovo pan Adam Farkas, výkonný ředitel eh, Evropského bankovního dohledového orgánu a prosím, pokud byste nepřekročil čtyři minuty. Děkuji. Honorable chair. Vážený pane předsedo, váž... Během eh, ročního mm, tedy zasedání eh, jsme velmi rádi, že vám můžeme sdělit naše informace. My jsme přispěli k posilování stabilního a silného finančního systému v Evropě v oblasti regulační i v oblasti dohledu. Pokud jde o trhy zaměstnanosti a pojištění ESMA a EP8, e pokud jde o bankovní instituce. My jsme se nyní přesunuli v naší pozornosti od počátku, kdy jsme se zaměřovali na vytváření pravidel a jednotných pravidel, tedy přesunuli jsme se na to, aby tato pravidla byla konzistentně uváděna do praxe a aby e, docházelo k e, souladu v Evropě. Dnes později e, budete hlasovat o stanovisku výboru pro rozpočet, pokud jde o revizi tří mm, mm, návrhů ESAS a tady je několik podnětů ve snaze o synergie mezi třemi agenturami. Snažili jsme se dosáhnout těchto synergií v minulosti a povzbuzuje nás i váš návrh, abychom více e, usilovali o další nové synergie. Pokud jde o stávající situaci e, rozpočtu a o podmínky, tak tyto tři agentury zažívají eh, různé rozpočtové výzvy, zejména ve spojení eh, s problémy při financování a také s ohledem na nové funkce a mandáty, eh, které jsme obdrželi a které nám jsou přidělovány. My se dnes zaměřujeme na různé oblasti. Nejprve budu hovořit o individuálních záležitostech, potom o, o sektorových. E, pokud jde o ty sektorové, tak EOPA zvyšuje své úsilí, aby se vypořádala se situací různých selhání na přeshraniční úrovni v oblasti pojišťovnictví a také chceme získat mandát Eh, pokud jde o interní modely pojišťovacích společností v Unii a také zvyšujeme naše úsilí a očekáváme mandát eh, pro eh, celoevropský penzijní model, což je mm, taková evropská iniciativa posledních dnů. Pokud jde o trh se zajištěním, tak tady se očekává, že budeme mít navýšený mandát, pokud jde o NN2, a také pokud jde o CBC a centrální protistrany v Evropě a také v oblasti dohledu eh, nad neevropskými CCP, které jsou systemicky důležité pro Evropu. Zmínil bych celou řadu dalších iniciativ v kontextu akčního plánu kapitálové eh, unie. Ehm, pokud to EBA, tady se připravujeme na provádění bazilejských dohod, což by měl být závěrečný balíček, který doplní eh, regulaci po finanční eh, krizi globálně a v Evropě. A také eh, vidíme, že dochází eh, k porušování eh, unijních pravidel a také dochází k rostoucímu počtu mediací. A dále také vytváříme datový hub pro transparentnost dohledových informací v oblasti bankingu. Pokud jde o výzvy, kterým společně čelíme, bych zmínil dvě oblasti. MLL proti praní špinavých eh, peněz, kde očekáváme navýšení našich eh, funkcí, pokud jde o boj proti mm, praní špinavých peněz a mm, podobné aktivity. A za druhé je tady výzvou Brexit. V kontextu eh, Brexitu všechny tři ESAS identifikují možné mm, problémy, pokud o finanční stabilitu, které vyplývají z různých scénářů odstupu Spojeného království eh, z Evropské unie. pokud jde o um, uh, tržní unii, tak tady je to vše samozřejmě stále důležitější s ohledem na Brexit, protože finanční centra budou opouštět, eh, nebo finanční centrum tady se bude přesouvat a e, já vám děkuji za to, že jsem mohl dnes promluvit a zmínit ty největší výzvy, kterým v tuto chvíli e, čelíme. Děkuji. Z rozpočtového hlediska zejména. Děkuji. Děkuji za vaše objasnění a slovo má pan Juan Menendez Valdez, který je výkonným ředitelem Refond, Evropská nadace pro vylepšení životních a pracovních podmínek. Děkuji. Pane předsedo, pane místopředsedo, členové výboru, je pro mě potěšením a ctí, že dnes mohu hovořit jménem klastru agentur, které působí eh, v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. A pak tady máme centrum v Soluni, nebo patří sem centrum v Solini, potom v Torínu, eh, v Bilbao a my Eurofound, eh, který máme sídlo v Dublinu. Chtěl bych jména poděkovat výboru za to, že diskuzi eh, o rozpočtu zaměřuje na klastry to je lepší, než aby se izolovaně hovořilo o rozpočtu jedné agentury bez zohlednění politiky eh, rozpočtu eh, v celé komplexní oblasti. Je mnohem eh, lepší, když se vše sleduje v souvislostech všechny tři agentury společně. My tady hovoříme o sociální Evropě. Naše agentury přispívají Eh, do oblasti lepších pracovních podmínek, lepší zaměstnanosti a sociální politiky, tak abychom opět získali důvěru evropských občanů. Jsou to oblasti, kde je třeba rozpoč- kde se diskutuje o velkých rozpočtových položkách, jako je Evropský sociální fond a další. Působíme v oblasti Evropského pilíře sociálních práv, jak víte. Máme tady eh, deklaraci z Göteborgu a agentury pro zaměstnanost by měly být nástrojem, eh, který bude provádět tyto věci. Jak víte, rozpočet však byl zmrazen od roku 2013 a eh, v reálný, bylo to reálné zmrazení, protože tam dochází zároveň eh, k navýšení některých aktivit, některé služby v minulosti byly uh, dříve poskytovány zdarma, nyní je třeba za ně platit, máme desetiprocentní snížení a ne pětiprocentní a uh, pak tady, uh, tady ty agentury mají méně než 100 lidí, v jednom případě méně než 50, takže Eh, myslet si, že toto nenese sebou žádné náklady, tak to by bylo naivní. Samozřejmě, že to původné, původní snížení nás povzbudilo k tomu, abychom eh, zvýšili efektivitu a sdíleli služby. Velmi zřejmým příkladem je, eh, že různé fondy spolu sdílely služby a tam jsme ušetřili asi milion. Ale máme tady komplexnější dohled, jsou tady akční plány a memorandum o porozumění a tam eh, se odráží to, jak spolupracujeme. Ovšem, úspory, kterých jsme dosáhli, nebyly dostačující to, abychom eh, se vyhnuli škrtům některých aktivit, například pokud jde o semináře nebo greening, eh, strategie více mnohojazyčnosti a tak dále. To vše tím trpí ale i základní úkoly agentur utrpěly ty tři evropské strategie, tam je třeba prodloužit cyklus ehm, těch akcí a CFOP také museli snížit frekvenci aktualizace politik, pokud jde třeba o profesní nebo odborné vzdělávání a další agentury Ojša například tam také musela omezit své kampaně. V roce 2019 eh, tam došlo eh, k určitému zlepšení, protože návrh eh, má asi dvouprocentní navýšení, pokud jde o CEPO A v tuto chvíli je zřejmé, že budeme mít nového člena naší rodiny, Evropskou agenturu pro eh, práci. A eh, tam samozřejmě chceme, aby se ta práce nepřekrývala. A ve střednědobém eh, horizontu možná po nás budete chtít další, eh, nebo po nás budou chtěny další kompenzace a možná to opět omezí naše prostředky, což ovlivní hlavní aktivity našich eh, agentur, třeba CEFOP a tak dále. A to je něco, co slouží stovce milionů obyvatel eh, Evropy. A pokud je o IŠA, tak tam hovoříme o dohledu a o tom, že tam některé statistické informace budou pozastaveny. A také pokud je o ETF a působení v Rusku a Izraeli a tak dále. Pokud jde o rozpočet 2019, FOP e, přišel o 350 tisíc ze strany komise navzdory eh, prognozám v MFF, takže teď eh, v tom rozpočtovém období se to musí zohlednit. My eh, jistě si dovedete představit, jak se o tom všem diskutuje. V tuto chvíli máme ale o více než jeden milion více nákladů, které jsme museli strhnout z operačního rozpočtu, to je jedna šestina. A v Evropském parlamentu jste vyjádřili znepokojení. Bylo řečeno, že očekáváte akce, které podniknout instituce, aby se vykompenzovaly tyto efekty. A v tuto chvíli tedy co tam diskutuje? My předpokládáme a důvěřujeme v to, že eh, přeskoumáte svá stanoviska a rozhodnete, jaké priority v sociální oblasti v Evropské unii chcete podporovat. My samozřejmě chceme s vámi plně spolupracovat. Děkuji. Merci. Merci. Děkuji. A nyní má slovo pan Ledgery který nyní vystoupí, ale pro změnu jako výkonný ředitel Frontextu za agentury z oblasti eh, vnitra a spravedlnosti. Prosím, eh, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. když hovoříme o klastru vnitra a spravedlnosti, máme na mysli všechny agentury, které jsou tam nyní na plátně. Je to úřad eh, veřejného obhajce, eh, evropského žalobce, eh, který najede v brzké době do plné činnosti. A já bych, a další, chtěl bych zdůraznit, že tu jsou ve smlouvách celé řady ustanovení ohledně oblasti vnitra spravedlnosti a bezpečnosti. A všechny tyto agentury a eh, jednotky jsou prodlouženou rukou Evropské unie v terénu. Můžeme si to ilustrovat třeba na hotspotech, které vznikly v Řecku nebo v Itálii v roce 2015 pro řešení migrační a bezpečnostní krize na vnější hranici. Dále máme Frontex, EASO, Europol, Eurojust, kdy spolupracují v terénu s vnitrostátními orgány, eh, agentury pro základní ochranu základních práv, které poskytují poradenství v oblasti základních práv a spolupracujeme proto, abychom vytvářeli procesy, jejichž cílem je eh, žádné mm, zacházení a řízení celého procesu zachazeči o azyl, migranty se sběrem dát eh, a, mm, eh, a trestní řízení. Dále SEPOL úzce spolupracuje s ostatními agenturami v této oblasti specificky se zaměřuje na eh, portfolio policejní a justiční spolupráce. Europol a Evropský, Evropské eh, monitorovací centrum pro eh, omamné látky a závislosti provádí analytické studie drogové scény a druhu, trhů a podobně. A já bych chtěl zdůraznit skupinu na vysoké úrovni ohledně informačních systémů a interoperability. Tato expertní skupina na vysoké úrovni, kterou vytvořila Evropská komise v roce 2016, spolupracuje díky velkým příspěvkům z EASO, EULISA, Europol, Eurojust, Frontex a agentur pro lidská práva. Cílem bylo vytvořit legislativní balíček, který dorazí do parlamentu a a bude se týkat interoperability eh, dat z oblasti, nebo databází eh, z oblasti eh, vnitra a spravedlnosti. Co se týče rozpočtu, asi čtvrtina rozpočtu mm, hlavy 3 se věnuje otázkám bezpečnosti občanství, to je zhruba 9 milionů eur a Eh, přes jejich velikost eh, agentury také ehm, aplikují pětiprocentní snížení počtu pracovníků, eh, dohromady asi mm, mají 2000 zaměstnanců. Tato skupina, ehm, já bych chtěl říci, že každá agentura si zaslouží posoudit individuálně. Nejenom agentury, jejichž mandát byl rozšířen, je třeba pečlivě hodnotit, ale také ty, které rozšířily své služby, aby poskytovaly lepší kvalitu i kvantitu služeb. A nyní výhled do roku 2019 a dále. V roce 2019 klademe hlavně důraz na systémovou interoperabilitu, především evropský systém ETIAS, který dá dohromady eh, EULISA, Frontex, Europol a Eurojust. Pravděpodobně budeme také potřebovat vstupy ze SEPOLu pro to, abychom mohli školit eh, pracovníky v oblasti eh, vymáhání práva v členských zemí také bych chtěl zdůraznit, že pro EG a e, e, stávající e, síť je kladený důraz na digitalizaci mužů a žen pokrytých sítí. To znamená, oni třeba pracují na dezagregaci čísel proto, aby viděli, Eh, by mohli posoudit dopady kybernetického násilí, zneužívání, sexuálního zneužívání a radikalizace, které se projevují odlišně u mužů a žen. Další věc je vytvoření nového systému vstupu a výstupu, který bude modernizovaný systém šengenských eh, hranic, eh, centrum kybernetické, pro boj s kybernetickou kriminalitou a i tam budeme spolupracovat s ostatními agenturami v oblasti kybernetické bezpečnosti. A v neposlední řadě bych chtěl zdůraznit vytvoření um, úřadu evropského žalobce ve spolupráci s Eurojustem a Europolem, což by posílilo uh, všechny aktivity a akce uh, agentury tohoto klastru. Také dochází k vývoji v spolupráci se sousedními zeměmi. Tady já bych chtěl velice poděkovat, pane předsedo, za pozornost členů parlamentu a já doufám, že budeme schopni zodpovědět všechny otázky. Děkuji. Děkuji vám za toto vysvětlení. A my nyní budeme mít 20 minut na kladení otázek. Myslím, že hlasování můžeme posunout z 11.15 na 11.30 a první má slovo náš stálý zpravodaj Hans Geier. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také generálním ředitelům za stručný vhled do práce agentur, která je, jak dobře vím, mnohem širší jsem vám velmi vděčen, že jste dnes přišli mezi nás a že jste nám poskytli přehled o tom, před jakými výzvami stojíte, jak z obsahového, tak ze správního, tak z finančního hlediska, jakým problémům tedy musíte čelit. Pro mě je to velmi důležitá věc. Já jsem hrdý na to, že jsem stálým zpravodajem pro otázku agentur, ale eh, v v rámci tohoto výboru to často vede k tomu, že kolegové až na stínové zpravodaje, kteří mi koukají na prsty, eh, koleg, eh, že tedy ostatní kolegové říkají dobře, tak na to máme specialisty, ať se o to postarají oni a my se budeme tedy věnovat těm závažnějším otázkám rozpočtové politiky, což je tedy naprosto pochopitelné, ale myslím si, že toto je dobrá příležitost, abychom tedy poukázali na to, jaké vzájemné závislosti tady fungují, v, jak, jak, v jaké vzájemné provázanosti jsou ty eh, politické záležitosti a co to znamená pro Evropský parlament. My jsme spolu v čilém kontaktu a já jsem měl také příležitost agentury navštívit, rád tak činím, když cestuji po Evropské unii a mám ra- radost, že jsem se mohla účastnit setkání vaší sítě a že jsem rád, že tedy mezi námi funguje dobře dialog. Rád bych na tomto místě upozornil na dvě věci a požádal o podporu výboru. V minulém víceletém finančním rámci to bylo tak, že některé státy v posledku eh, se podařilo přimět k souhlasu pouze tím, že jsme se shodli na tom, že personální eh, náklady budou ve všech evropských institucích sníženy o 5 paušálně. To, byla, to bylo rozhodnutí, eh, které se některým představitelům eh, členských států eh, podařilo doma velmi dobře prodat. Já to tedy rozvíjím takto květnatě, ale pokud se podíváme na celou záležitost z rozpočtového hlediska, tak to vypadá velmi dramaticky. Já ze sekretariátu rady slyším, že nejsou schopni dát kdy, dohromady dva paralelní týmy překladatelů, že zkrátka nemohou fungovat tak, jak by chtěli a vidím a vím, že na vaší práci se to pro, e, e, projevilo zvlášť. Uh, Eh, dramaticky. Ono to nebylo tak, že každá agentura musela snížit svoje personální náklady o 5%, ale zároveň eh, vznikly nové agentury, rozšířila se oblast její práce a proto tam vznikl tady ten přerozdělovací fond a proto tedy to číslo, které zmínil pan Legery, eh, je potřeba chápat tak, že ve všech to bylo pět, ale v některých agenturách to bylo až devět. A eh, u malých agentur bylo to snížení počtu zaměstnanců velmi bolestivé, protože i těch pět procent zaměstnanců eh, představuje velkou ztrátu expertních znalostí. Jeden z bodů, který, které jsem si předsevzal v rámci víceletého finančního rámce a každoročního rozpočtového postupu, je tento nesmysl, eh, který způsobí více problémů, než jich vyřeší. A do budoucna se tomu chceme vyhnout. Druhá věc, kterou chci krátce zmínit, situace z hlediska příjmu. Já v tomto výboru často bojuji za to, abychom tu situaci, příjmovou situaci zlepšili protože my máme takové mantinely vlevo i vpravo, které nás omezují z hlediska toho, k čemu tedy můžeme, eh, k čemu můžeme dát svůj souhlas. Jsou tu lidé, kteří mají obavu, jestli agentury, které by příliš závisely na výběru poplatků, jestli budou stále ještě nestrané, jestli to nepovede k tomu, že ty agentury budou mít příliš blízko ke zúčastněným stranám. Otázka zní, jestli mohou být stále ještě nezávislé. Jiná skupina v tomto eh, výboru má obecný problém s tím, že by se tedy vybíraly ty poplatky od aktérů a vidí tu tedy nějaké riziko. To znamená, že to jsou ty eh, kompromisy, které musíme eh, hledat, tak abychom zlepšili příjmovou situaci agentur. Nechali jsme tedy prověřit, eh, v čem spočívají hranice tohoto záměru a zjistili jsme, že na jedné straně je poněkud zklamáním, eh, když eh, se tedy zjistí, že ta studie ukázala, že jsme v podstatě na hranici možného. Možná je tam ještě nějaká 3% rezerva, víc určitě ne ale eh, rád bych vám tedy pomohl v tom, aby se ta eh, příjmová situace zlepšila. Byl tu ještě jeden návrh, za který explicitně děkuji, a sice šlo o to, že tedy řekneme, dobře, výše příjmů nebudeme, výše příjmu nebudeme odvozovat od administrativních nákladů. Pojďme tedy eh, vy, po, pojďme tedy nevyplácet pouze ty možnost, nebo ty náklady, které agentura skutečně má, pojďme vzít v potaz i to, do jaké míry by ta agentura mohla vstoupit na trh. To je například přístup, který je volen v Austrálii, ono by to zlepšilo situaci těch agentur, a, ale zároveň by to nepochybně vyvolalo reakci některých frakcí v tomto parlamentu takřka automaticky, takřka reflexivně. A proto eh, bych vás Eh, se vás rád zeptal na váš názor na tento koncept, tento návrh. Budeme spolu i nadále spolupracovat, protože naše úkoly nekončí. Budeme eh, muset čelit výzvám, před kterými stojíme v souvislosti s novým institucionálním uspořádáním. Zmínilo, zmíněno bylo EPO a EPO se teprve vytváří a teprve za několik let zahájí svoji činnost, ale už dnes je potřeba odvádět peníze za personál z jiných agentur, tak aby se tak říkajíc vypomohlo tomu EPO. A protože život je zkrátka takový, jaký je, eh, buď eh, si tu deku eh, vytáhnete až k bradě a mrznou vám nohy, nebo si zahřejete nohy, ale zase vás bolí v krku. To znamená, že v rámci tohoto principu Eh, se ty peníze berou od Europolu. A my jsme tedy v minulosti se zasazovali o to, aby agentury, které bojují proti terorismu, které čelí rizikům, například Europol, aby tyto agentury byly eh, posíleny. To znamená, že ani v tomto výboru nemůžeme přijmout to, že na jedné straně tedy posilujeme agenturu, které, agentury, které eh, Eh, posilují vnitřní bezpečnost, ale že to i v podstatě jsou pouze spojené nádoby. To znamená, že pokud posílíme jednu agenturu, zároveň musíme jinou agenturu oslabit. A to je přístup, se kterým tedy nesouhlasím a já doufám, že se nám v tomto výboru podaří najít nějaké lepší řešení. A další věc, uh, Evropský orgán pro pracovní příležitosti. Já si myslím, že my jako výbor bychom měli říci jasnější, ano, ano, chceme tuto eh, instituci, chceme, aby plnila svoje úkoly, ale proto je potřeba dostatečné finanční vybavení a není možné, aby ta pracovní místa, aby ty finanční prostředky byly odčerpávány jiným agenturám, jejíž eh, na, na, něk, na které se tolik nesoustředí veřejné Eh, vnímání, pozornost veřejnosti. Pan Menendez Valdez to všechno eh, vyjádřil velmi zdvořile, hovořil o negativních prioritách, to znamená o věcech, které už ta agentura, dotyčná agentura dělat nemůže. To znamená, že závěrem je to, že se tomu chceme i nadále věnovat. Já jsem proto, abychom tak činili i nadále v interinstitucionálním dialogu, pokud to bude potřeba eh, A ještě mám jednu prozbu na agentury. Prověřte prosím vaši pozici týkající se prezence. Já nemám nic proti tomu, když, když by agentura byla eh, přítomna během zasedání celé pracovní skupiny, ale vím, že zbývající dvě instituce by to z různých důvodů nikdy nepřipustili, a proto tedy chápu tu pozici agentur, která v tuto chvíli platí buď vůbec, anebo na celé, účastnice, buď vůbec, anebo na celém jednání. Prosím, zvažte to. Já dokážu argumentovat, ale pokud zástupci sítě na, za, na, za, na začátku té Eh, schůze řeknou svůj názor, tak je to velmi užitečná věc a já bych se vás jen nerad vzdával. Vaší účasti bych se jen nerad vzdával. Děkuji stálemu zpravodaji a dám slovo těm, kteří se přáli vystoupit, jistě tak učiní stručně. Nejprve pan Olbricht. Oui, merci, prezident. Děkuji. Mám dvě poznámky a jednu otázku. Eh, jedna před, eh, jen se na to zvyklí, ale pro některé je možná překvapením, že zástupci agentur žádají, se ptají, jestli jsou ty agentury ještě evropské nebo ne, nebo další otázka třeba, že jsou agentury a evropské instituce. Pro všechny lidi kolem v Evropě, pro občany, agentury jsou evropské instituce, nejsou něco jiného. Čili to, a to není jazyková otázka. Otázka je, jak budeme s agenturami zacházet. Jestliže jak budeme zacházet s tím, jestli jsou nástroj pro realizaci politiky nebo nezávislé nebo něco. Já, teď třeba Frontex. My pracujeme na víceletém finančním rámci, pracujeme na nových prioritách, to se týká ochrany hranic, azylového systému a tak dále. A když hovoříme o rozpočtu, tak si máme být vědomi toho, aniž bychom zacházeli do podrobností, jako třeba kolegové v jiných výborech, ale my v rozpočtovém musíme vědět, co zatím stojí. A jestliže bojujeme za ochranu hranic a tak dále, jaké to má důsledky e, naše rozpočtová rozhodnutí, jestli je politika připravená, to znamená, jsou členské státy již připravené, vědí už, jaká bude role ochrany hranic, jaká role Frontexu třeba nebo role všech těch klastrů. Víme, co se děje, víme, máme jasnou politiku, anebo agentury čekají na naši politiku. To je základní, protože jak diskutovat o rozpočtu, jestliže nevíme, jaká je ta politika. A já mám podezření, že ani agentury to nevědí. Takže jak máme jednat o rozpočtu? Měli bychom eh, to, v tom mít jasno. Třeba a pamatujete si agendu Leaders, eh, že musíme zaměstnat minimálně 100 tisíc lidí jako ve Spojených státech, nebo pojďme eh, zaměstnat 10 tisíc nebo aspoň 50 tisíc. Takhle můžeme pokračovat, ale ať je to jasné. Jestliže chceme hovořit o rozpočtu, tak musíme mít jasnou představu o odpovídající politice a ty agentury taky. Já nevím, jestli je to otázka na Frontex třeba, co jaká je budoucí politika. Ale všichni bychom buď v tom měli mít jasno, anebo bychom měli diskutovat o tom, že existují agentury a, a, a jiné slovo pro instituce, ale to si myslím, že není dobré. Ehm, I když my sami se v tom ztrácíme, tak co teprve občani? Děkuji a nyní má slovo pan Ali. Děkuji. Děkuji za prezentace zástupcům agentur. a e, zvláště Evropskému úřad, orgánu pro dohled, e, v který se hrává významnou roli. A Evropský úřad pro dohled e, ukazuje, že evropský finanční Eh, trh je stabilní a pevný. A to je základ eh, pro finanční integraci a integritu trhu. Eh, aktivita tří agentur v tomto klastru, Evropský bankovní orgány a ESMA, tak těm se, těch se chci zeptat na několik otázek. Za prvé, jedna nejdůležitější roli je podporovat mm, národní dohledové orgány pro zajištění vysoké kvality a eh, investování do, do eh, těchto aktivit znamená kvalitní zpětnou vazbu. Za druhé, v mnoha případech penzijní fondy investují eh, na burze eh, peníze eh, střadatelů. Jak chcete zabránit rizikům v této oblasti? Za třetí, do jaké míry ISS a rozvoj nových technologií dokáže reagovat a snižovat rizika na finančních trzích. Jaká je obecná míra odolnosti bankovního systému proti kybernetickým hrozbám? A konečně se chci zeptat, jestli nám můžete říct trochu více o podpoře pro národní dohledové orgány v rámci bankovních stres testů. Děkuji. Děkuji, paní Holma. Děkuji, pane předsedo, hm, kolegyně a kolegové. Já bych chtěla velmi výrazně podpořit kolegu Holma eh, Gajera v tom, že to eh, strategické eh, pohlížení na agentury ze strany komise, že to prostě není aktuální, není to dobré. Ono není zajímavé, eh, protože dokud komise nerozhodne, že budou mít nové úkoly, tak nebudou mít úkoly. A tenhle, tento pohled rady, to je opravdu strašné. Terorismus to není žádný nový úkol, který eh, definovala komise. To je něco, co prostě se stalo. Nelegální eh, imigrace to není něco, co jsme definovali, to se prostě děje a proto je potřeba, abychom to dynamicky vnímali na základě těch skutečně vznikajících úkolů. Nemělo by to být statické a nemělo by to vycházet z našich přání, z toho, jak my bychom rádi viděli svět. Jsem zvědavá, o čem rozhodnou eh, šéfové vlád tedy eh, to, že Frontex, eh, že mu mají být navýšeny prostředky a že mají se rozšířit funkce a tak dále, tak to je, jako je dobré, ale nevím, jestli se to povede v té eh, míře. Pokud je o to dynamické rozhodnutí hlav státu a vlád a k tomu tady máme statický pohled komise, aby o jeden milion navýšili Frontex, to, to je něco, co nezapadá do toho předchozího plánu, měli jsme jim ty peníze vyhradit už dříve a to stejné platí pro Eurojust, Eurojust, Eulíza a tak dále. A když je Evropský parlament ochoten hovořit o spojení, tak komise odmítá tu diskuzi v zásadě, ze zásady, protože um, Mm, se stejně nedospěje ke schodě. Takže my opravdu musíme vycházet z těch úkolů a z toho, co po těch agenturách chceme. Není možné, abychom si tady eh, diktovali věci v rozpočtu podle toho, jakou máme náladu. Já rozumím, že je třeba pečlivě vést rozpočet, ale nemám pochopení pro to, když se postupuje tak nelogicky, pokud jde o agentury. Děkuji, pan Depré. Stručně já navážu na předřečníky. Mám poznámku na pana Ledgeryho, já to velice oceňuji, ale v dokumentu, který nám poslal ohledně agentur v oblasti Eh, vnitra a spravedlnosti, je taková větička, která říká, jako by toho litoval, že navýšení prostředků nebylo aplikováno ekvivalentně mezi jednotlivé agentury. Objektivně jsem trošku překvapen, protože to je, jako byste byl odborový zástupce agentur, kde máte obhajovat zájmy všech agentur. My náš cíl je, aby agentury dostaly prostředky, které odpovídají politickým a operativním prioritám, které jim udělíme. Takže třeba v oblasti eh, vnitra a spravedlnosti, Monika Holmajer právě připomněla, jestliže Frontex má angažovat 10 tisíc pohraničníků navíc, tak agentura eh, tam v Portugalsku, ta Lisabonská pro sledování eh, drog eh, eh, nepotřebuje ekvivalentně k tomu prostředky. Čili my musíme, a to je ten důvod, proč souhlasím s tím, co říkali kolegové, my musíme zohledňovat priority, operativní priority a přidělovat prostředky podle těch operativních priorit, které stanovila rada a, a, a, a provádí komise liza. My jsme přijali celou řadu právního základu pro databáze, vy je znáte lépe než já, ETIAS, Eurodac, eh, reforma SIS 2 a tak dále, což je velká práce v oblasti modernizace výpočetní techniky. Takže je normální, že věnujeme prostředky na věci, které již byly rozhodnuty protože to je právní základ, který jsme tomu určili. Takže já bych byl rád, abychom se shodli na tom, že mm, zacházení, které by bylo považováno za rovné mezi agenturami, ztrácí smysl. Já rozumím vaší roli, vy jste hovořil o agenturách v určitém odvětví, ale te, s touto částí v přístupu souhlasit nemůžu. Dobrá, nikdo další nežádal o slovo a tak já Eh, chci oslovit pana Menendese Valdeze, protože sociální dimenze Evropy, myslím, bude eh, zásadní a rád bych, abyste nám vysvětlil, a Jens Geier se na to taky ptal, jaká bude ta Labour Authority nedávno při rozpravě o postavení dálkových řidičů, jak je těžké dospět ke společnému postoji v Evropě. V oblasti nezaměstnanosti a mám na mysli CDFOK, možná ty návrhy by mohly být závaznější a jasnější, co se týče reform, které by se měly navrhnout v oblasti boje proti nezaměstnanosti, hlavně nezaměstnanosti mládeže. Takže bych si přál, abychom byli možná důraznější, eh, když se připravuje víceletý finanční rámec a definovat nové programy v oblasti třeba odborného vzdělávání, konkrétně mládeže. A přiznám se, že některé studie by si zasloužily aby byly takové jaksi ostřejší. Takže, pánové, chcete odpovědět, bohužel velmi stručně, se vší frustrací, která z toho vyplývá, odpovědět na položené otázky. První asi dostane slovo pan Farkas. Thank you. Um... Děkuji, pokusím se hovořit stručně. Mám čtyři eh, konkrétní otázky a eh, já je odpovím v pořadí od poslední. Ta poslední byla, co poskytuje naše agentura, pokud jde o podporu národních zátěžových testů. Jak víte, tak naše agentura každé dva roky vede takový evropský zátěžový test a metodologie takového testu a celý ten proces je otevřený všem orgánům, je to dokonce s veřejným eh, konzultačním řízením ehm, a tady, ne, tady to vlastně jde nad rámec 50 bank. My tady podporujeme plnou pod, tedy plně podporujeme metodologie, pokud jde o všechny banky, které mají být testovány podle stejného standardu. Máme také velmi podrobné pokyny, pokud jde o zátěžové testy v Evropě a vzbuzujeme orgány, aby uplatňovali tyto pokyny v případě, že se mm, rozhodnou sami vést takový zátěžový test. Potom finanční eh, záležitosti a potenciální rizika. Všechny tři agentury spolupracují podle akčního plánu v rámci FinTech a máme dva cíle. Za prvé pokusit se odhalovat příležitosti, které přináší nový technologický vývoj ve finanční oblasti, kde by bylo možné posílit finanční integraci v Evropě a vytvořit skutečný jednotný trh v mnoha oblastech, včetně plateb a dalších služeb. Takže odhalujeme příležitosti a také sledujeme to, jak můžeme povzbuzovat využívání těchto příležitostí a dále sledujeme také možná rizika, která vyplývají z finančních inovací. Vy jste tady zmínil ta kybernetická rizika a my se tady eh, snažíme koordinovat reakci eh, různých orgánů na tato rizika. Je to velmi komplexní záležitost, protože tady nejde pouze o finanční obezřetnostní dohledové orgány, ale jde i o eh, další aktéry s jinými Eh, nutnými dovednostmi. Potom penzijní eh, fondy, investiční politika EIOPA, tady nemá dohled nad jednotlivými penzijními fondy, ale provádíme dohled nad národními příslušnými orgány, které jsou zodpovědné za tento dohled nad penzijními fondy a oni samozřejmě eh, využívají všechny nástroje, které mají k dispozici, tak aby opravdu docházelo k řádnému dohledu a aby se uplatňovala všechna pravidla, která platí pro eh, finanční trhy investovat, na eh, finančních trzích to není zakázáno. Eh, je důležité, aby vše probíhalo v rámci finančních limitů a aby bylo vše řádně diversifikované, tak aby eh, finanční, důchodové investice nebyly ohroženy. A potom první otázka, tedy jak poskytuje, podporujeme národní dohledové orgány, aby politika dohledu eh, byla eh, konzistentní. Máme tady měkčí i tvrdší nástroje v úvozovkách. Eh, máme tady vzájemný dohled mezi agenturami, děláme různé revize, hodnotíme aktivity orgánů a pokud jde o tu harder side, tak tam samozřejmě dohlížíme na to, aby se udělalo něco s tím, když nějaká agentura pravidla nedodržuje. A snažíme se zajistit, aby dohled byl opravdu konzistentní a ta konzistentnost byla stále větší v Evropské unii. E, samozřejmě jsou tady různé rozdíly v různých odvětvích, v bankovnictví. Tady máme jednotného e, dozorce, ale e, Jinde eh, tedy EIOPA eh, zajišťuje konzistentnost mezi národními orgány ehm, navzájem. Děkuji a slovo má nyní pan Juan Menendez Valdez. Thank you very much, eh, comment of. Děkuji. Vyjádří se k těm otázkám na rozdíl mezi institucemi a agenturami. Eh, my jsme orgány, nejsme formálně institucemi, ale já rozumím, že je potřeba, abychom byli eh, sladěni a někde zkrátka nevíme, co kdo dělá, ale eh, pokud se zeptáte příslušných míst, tak vám jistě řeknou, jak hodnotná je naše práce, získáte velmi cené informace. Vy musíte stanovit priority a musíte rozhodnout, jak to je. V našem případě je to zaměření na pracovní na příležitosti, na eh, různé pracovní dovednosti a tak dále. Ale jste to vy, kdo rozhoduje o těch prioritách, na co se my máme zaměřit. Nechápu úplně, co, eh, kam mířil pan Depres. Eh, jak je to s tou vnitřní mobilitou, eh, nahlášenou prací a tak dále. Tam ty věci tolik nejsou provázané, eh, protože když je tam někde nějaká priorita, tak to neznamená, že eh, to automaticky bude odvozeno tímto způsobem, ale možná jsem tomu špatně pochopil. Porozuměl. Já jsem to špatně pochopil. A pokud jde o mobilitu, Tady byl zmíněn eh, Evropský orgán pro pracovní záležitosti. A tady jde právě o spravedlivou mobilitu v Evropě. Mm, sledujeme, aby se sledovala pozitivní i negativní stránka mobility, potom zaměstnanost, ano, eh, rozvoj dovedností. To vše přispívá k vnívání eh, toho, že Evropská unie je spravedlivá a Eh, to je zkrátka jsou navázáno právě na to vnímání Evropské unie. Děkuji, pan Ledžery. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o tu otázku, zda agentury znají svůj mandát, tak tam mohu říci, že ano, samozřejmě eh, máme eh, nařízení o, o financování každá z těch agentur a my jsme zaměřeni na vnitro a spravedlnost a pak je tady samozřejmě tedy ten prostor spravedlnosti a máme posílit externí hranice, aby byly spolehlivé natolik, aby mohl existovat v rámci Schengenu skutečný svobodný pohyb. Tak bych shodnul roli naší agentury. Eh, jinak souhlasím s tím, že by tady neměl být statický přístup k rozpočtu agentury, protože v některých oblastech jsme svědky toho, že podle našeho mandátu máme připravovat akce tak, abychom eh, bránili krizím, ale pokud ke krizi dojde, pokud propukne, tak Evropská unie jako taková musí reagovat a poté agentury musí být dostatečně pružné, aby dokázaly přizpůsobovat své aktivity, aby eh, své priority přeskládali tak, aby reagovali na naléhavou situaci. Pokud jde eh, o přidělování zdrojů a to, že nebyly přerozděleny rovným způsobem, Možná eh, tím bylo myšleno, že tady agentury na sobě jsou vzájemně závislé a ukázalo se, že tím, že některé eh, agentury byly posíleny Europol, Frontex, tak nepřímo to vede k novým úkolům a pracovní zátěži pro další agentury, v této rodině. Uvedu příklad. Když jsme začali ve velkém eh, nasazovat eh, pohraniční stráž třeba v Řecku nebo v Itálii, tak bylo potřeba posílené aktivity dalších agentur, tak aby naše protějšky byli v akci, aby mohli řešit trestní eh, záležitosti anebo věci spojené s žadateli o azyl. Pane předsedo, já si myslím, že jsem v tuto chvíli odpověděl na všechny otázky. A pokud s tím souhlasíte, tak bych poděkoval. Ano, eh, my vám také velmi děkujeme všem třem za to, že jste hovořili tak jasně a eh, stručně. Náš stálý zpravodaj se vstává svého závěrečného slova a my s vámi souhlasíme, máte velmi těžké úkoly a není snadné řešit otázky, které jsou velmi často v rozporu. Víme, že usilujete o pružnost, o akceschopnost a my se pokusíme všechny vaše potřeby, potřeby zohlednit, až budeme připravovat náš víceletý finanční rámec. Děkujeme vám za vaši angažovanost, aktivitu a omluvte prosím eh, ty Eh, to časové omezení, ve kterém se tady snažíme pracovat. Děkujeme vám, děkujeme všem agenturám a v tuto chvíli eh, začne hlasování. Eh, s nemalým spožděním bude hlasení, hlasování zahájeno. Omluvte, prosím, kolegové, že předsednictví nebylo efektivní, ale měli jsme velmi náročné diskuze a museli jsme dát prostor pro naše hosty, aby se mohli vyjádřit, protože oni nám velmi pomohli při řešení našich úkolů eh, na rozpočtu. Eh, prosím, kolegové, vložte své karty do hlasovacího zařízení, eh, provedeme si simulaci hlasování. Chacun a pu voter? Non, puisqu'il manque deux votes. Takže hlasovali všichni, chybí mi tady dvě karty, končím hlasování. Takže 14 pro, 3 proti. Dobrá. Takže nyní zpráva pana Gajera. Eh, eh, eh, jedná se o dohledové orgány a finanční trhy. Pozměňovací návrh 37 pro. Kdo je pro, pro 37? Zvedli jste ruku dobře. Je to přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3. Kdo je pro?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 kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato pozměňovací návrh 10, kdo je pro, prosím. Jste proto, abychom hlasovali unblock? Žádné námitky nejsou? Dobře. To znamená... Pane, pane Gajere, znamená to, že to bude až po pozměňovací návrh. Všechny pozměňovací návrhy? To znamená, kdo je pro všechny pozměňovací návrhy unblock. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to všechno schváleno. A nyní tedy budeme hlasovat eh, o celé zprávě v pozměněném znění. Eh, bude to jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Jeden hlas chybí. Ještě stále chybí jeden hlas. Takže hlasování končí a je to schváleno 21 eh, pro 2 proti. A a nyní eh, má slovo generální zpravodaj Siegfried Müresal. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Měli bychom tedy hlasovat o rozhodnutí 17 a 18 e, komise. E, Šlo o prostředky, které by měly tedy být převedeny e, z víceletého finančního rámce a ty peníze by měly být převedeny, protože kromě Gruzínska, Gruzie ta není tedy v tomto roce žádný jiný úvěr. Eh, počítáme s tím, že by ty peníze v rámci CFSP měly být převedeny takto. Eh, část peníz by měla být určena na eh, Irák. Já jsem se zeptal komise, proč je to potřeba a bylo mě řečeno, že je to ze dvou důvodů. Za prvé, těch dřívějších 14 milionů se týkalo pouze období 2017-2018 do listopadu, to znamená, že potřebujeme ještě peníze na listopad a prosinec a kromě toho vznikly nějaké náklady navíc, které se týkaly naší mise Eh, a na to také tedy potřebujeme prostředky. To znamená, že těch 6 eh, milionů bude určeno právě na to. Druhá složka se týká 5 milionů, které budou alokovány na novou evropskou iniciativu v rámci Jemenu a ty peníze by byly u, potřebeny na to, abychom tedy zavedli nový mechanismus inspekcí v, v Djibouti a to je v zásadě Eh, v pořádku, ale mám jednu malou technickou otázku na komisi, protože jsem položil otázku k písemnému odpovězení a vy ve své odpovědi říkáte, že ty očekávané prostředky, eh, které budou letos potřeba, jsou 4,44 eh, a proto bych se vás rád zeptal, eh, kde je těch zbývajících 0,56. Jinak bych tedy doporučoval proto, abychom hlasovali pro a těch zbývajících 9 milionů bude tedy dedikováno na nešíření zbraní a ozbrojení, boj, na boj proti nel nelegálnímu obchodování se zbraněmi a tak dále. To znamená, že toto je těch 21 milionů, to je první rozhodnutí 17. Já doporučuji, abychom hlasovali pro a pouze tedy žádám e, komisi o odpověď na tu moji technickou otázku. Pokud jde o rozhodnutí 18, tak tam je zase Mm, navržen převod 11 milionů. Ty peníze by se použily na oblast Sahelu a na eh, svěřenecký fond Evropskou unii, Evropské unie pro stabilitu. Eh, jde tedy o pomoc pro vnitřně přesídleným osobám, pro vnitřně přesídlené osoby v Africe. Děkuji. Takže eh, nyní eh, budeme hlasovat, eh, nebo se vyjádří komise k těm pěti milionům do Jemenu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu Murtešanovi za, Murešanovi za podporu oběma návrhům. Pokud jde o rychlou odpověď na jeho otázku, tak ano, my jsme předložili návrh, který hovoří o transferu ale poté jsme to trochu přehodnotili. Přehodnotili jsme potřeby misi, mise v Jemenu. Už to není pět, ale 4,44 milionů euro. Nicméně bych rád požádal tento výbor eh, o to, zda by byl ochoten tedy pře, eh, schválit ten převod tak v té stávající podobě. Ten ta předpověď eh, z konce června, pokud je o rozpočet na eh, CSF, P tedy eh, signalizuje určité nedostatky pro tento rok. My to budeme velmi bedlivě sledovat po průběhu času Možná, že tedy rada ještě bude hlasovat o nějakých nových iniciativách, včetně nové mise do Středoafrické republiky a na Filipíny. To znamená, že my nemáme pochyb o tom, že ten přebytek 0,5 milionů, které, který neupotřebíme v Jemenu, eh, to nepochybně tedy upotřebíme někde jinde v rámci jiných iniciativ a já pana zpravodaje nepochybně budu průběžně informovat o tom, co se tedy s těmito prostředky prostředky eh, v průběhu zbytku roku stalo. Děkuji. Ale u eh, zahraniční a bezpečnostní politiky musíme být opatření. Vím, že jsme tehdy odebrali eh, poměrně značnou částku a pak bylo potřeba ji tam zase vrátit. Nyní paní Kresle. 18. Já mám otázku k tomu návrhu 18 a tu otázku chci položit. Ráda bych totiž věděla, jak to vypadá jaké spoždění mají členské státy, pokud jde o příspěvky do Svěřenského fondu pro Afriku. Jurel, brièvement. Velmi stručně, pane kolego. Ano, děkuji paní Gresle za tuto otázku. Harmonogram plateb byl schválen se členskými státy, to znamená, že byly schváleny jejich příspěvky do svěřeneckého fondu pro Afriku a doposud jsme nezaznamenali vůbec žádná spoždění, pokud jde o ty splatné platby, splatné částky a rád bych také zmínil, že v tuto chvíli je to tak, že 14 celkových příspěvků do Svěřeneckého fondu pro Afriku, pokud to sečteme, pochází právě ze členských států EU. Eh, e eh, Eh, zbytek je tedy eh, od dalších dárců. Ale pokud mám tedy krátce odpovědět na vaši, na vaši otázku, tak zatím k žádnému spoždění nedošlo. Eh, lesen kann ich selbst. To si umím sama přečíst, děkuji. Ale ty odpovědi, které jste poslali, jsou velmi, velmi záhadné. Komise tedy vyzývá členské státy, aby zaplatili. Evropská rada tedy potvrdila tuto výzvu nebo tento apel komise a obrací se na členské státy. A já bych se rád zeptala, kolik peněz, kolik finančních prostředků vlastně nabralo spoždění. Protože pokud jsem správně četla ty dokumenty, tak tady nějaké eh, tak tady nějaké spoždění je. Pokud se na tom nedomluvíme, tak já navrhnu, abychom hlasování o tomto rozhodnutí odložili, protože v tom zkrátka není jasno a myslím si, že by v tom jasno mělo být. Oui, mais ça, ces histoires de fonds fiduciaires. Ano, ale ta otázka svěřeneckých fondů, to víme, my nemáme v evropském rozpočtu tolik peněz, takže se tam dá pár korun a potom čekáme, že členské státy tam eh, do to doplní, ale ona je tu eh, taková určitá mm, setrvačnost, eh, moc se to nehýbe, takže členské státy přijímají závazky, ale pak neplatí. Um... Omlouvám se, nejsem si úplně jist, jestli jsem pochopil, jak jsme tedy v naší písemné odpovědi eh, naznačili, že členské státy jsou eh, tedy v prodlení. Pokud dovolíte, tak to můžeme s paní Gressle vyřešit bilaterálně. To nás všechny zajímá, eh, nejenom paní Gressle, nás by zajímalo, jaké spoždění mají členské státy v naplnění jejich závazků přispět do svěřeneckých fondů. Dobře, tak eh, tím bychom to skončili, pokud generální eh, zpravodaj toho názoru, že je dostatečně informován, můžeme hlasovat. Ano, ale otázka, kterou paní Gressle položila, je zásadní a pokud komise není schopna nám poskytnout odpověď, tak pak my nejsme nejsme schopni ani hlasovat a nemůžeme odložit hlasování, protože pak by to bylo odhlasováno automaticky, takže pokud my se musíme rozhodnout, jestli budeme hlasovat pro nebo proti. A pokud komise není schopna poskytnout v parlamentu potřebné informace a kolegové to hodnotí takže nejsou, tak pak se musí hlasovat proti a komise to bude muset předložit znovu. A pokud jsou kolegové přesvědčení, tak pak můžeme hlasovat pro později během tohoto roku. Později tohoto roku to znamená v září. Pane Orlele? Um, Děkuji, já mohu pouze zopakovat, že podle informací, které já ze své pozice mám, není žádné spoždění s platbami členských států. Já si nejsem jist, odkud se vzala ta informace, že by docházelo k nějakému spoždění. Já se mohu pokusit to během dne znovu potvrdit, ale nejsem si vědom žádných spoždění v platbách členských států. Madame Gressle, vous, vous avez des informations. Paní Gressle, vy máte nějaké jasné informace? Má angličtina není dokonalá, ale uh, já uh, teď tedy uh, bych se podívala na to, jak odpověděla komise. Žádný, žádné příspěvky členských států se výrazně nezvýšily v roce 2017 a komise vyzvala členské státy, aby dále přispívali ke svěřenec, do svěřeneckého fondu opakovaně a to bylo připomenuto také na Evropské radě 28. června v závěrech. Nechcete mi přece říci, že Evropská unie eh, sama poskytuje 82 nebo 86 a členské státy jenom 14 do toho svěřeneckého fondu. A prosím, odpovězte mi. My eh, Já se omlouvám za to, že jsem nepochopil dotaz hned na počátku. V tuto chvíli je situace taková, že 14 všech zdrojů svěřeneckých fondů pocházejí z jiných zdrojů, než je rozpočet EU nebo EDF. Pokud jde o těch 14 tak harmonogram platek byl e, domluven s členskými státy a pokud jde o těchto 14 tak tam nedochází vůbec k žádnému spoždění. Takže členské státy plně respektují své závazky, pokud jde o těch 14 Ovšem, Eh, několikrát komise objasnila, že stále je zde nedostatek v financování, pokud jde o Svěřenecký fond pro Afriku, pokud jde o to severoafrické okénko a i subsaharské. O tom se diskutovalo také na radě a to velmi dlouze v rámci druhé tranče nástroje pro uprchlíky v Turecku. A Evropská rada eh, na to zareagovala tím, že se dohodla, že aby se překlenula tato mezera ve financování pro subsaharský eh, finanční balíček bude poskytnuto dalších 500 milionů od členských států. A pokud je o těchto 500 milionů, to musí být stále ještě poskytnuto. To je nový závazek, který zatím ještě nebyl e, naplněn. A pokud jde o nějaké spoštění, tak to spoštění se týká tohoto nového závazku poskytnout dalších 500 milionů, aby se e, doplnilo to financování. Já doufám, e, že teď už je to jasné. ich, Entschuldigung, dass ich... Já se omlouvám, že do toho vstupuji ještě jedno, tak potom nechápu tu informaci. Vy tady napíšete, že je tady 602 milionů, že to bylo dohodnuto a 27 eh, už bylo poskytnuto. A těch 27 se musí ještě do různě složitě dávat dohromady z rozpočtu eh, v rámci transferů a operací. Eh, tak eh, pokud to teď nevíte, tak to udělejme dnes v poledne, ale na tomto základě se necítím být schopna hlasovat. Mám pocit, že tady někde probíhá něco, co je proti zájmům i eh, tedy lidí. Takže takto dále pokračovat nemůžeme. A můžeme udělat výjimku a třeba naplánovat hlasování taky na odpoledne, protože výbor se odpoledne sejde znovu, proto abychom měli všechny informace. Pokud by vám to tak vyhovovalo, tak já pozastavuji, odkládám eh, platbu číslo 17, ale můžeme hlasovat o bodu 18 obráceně. Takže o 17. budeme hlasovat nyní elektronicky. Hlasujeme jmenovitě k bodu 17. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Chybí mi ještě dva hlasy. Dobrá, končím hlasování schváleno 18 hlasů pro, 2 proti. A platba 18, nebo převod 18 bude předmětem hlasování odpoledne. V kolik hodin? Navrhuji, abychom to udělali na konci schůze, abychom měli všechny informace. Takže mezi 17 a 17.30. Takže 17.30. Souhlasí generální zpravodaj? Výborně. A nyní pan Hashworth o ostatních oddílech k dalším transferům. Uh, thank you, Chairman. Děkuji. Jedná se o dvě žádosti o převod uh, z Evropského soudního dvora. Jedno je žádost o 111 tisíc eur pro uh, Centrum pro jesle, které platí komise. Je to v položce eh, mest, kdy jeden eh, soudce ještě nebyl jmenovaný po rozšíření soudu. Dále se jedná o 700 tisíc eur, kdy o přípravy eh, mm, schroma, výňatků z ještě zatím nepřeložených rozsudků eh, a některé tedy rozsudky ještě nejsou publikované, ale jsou připravené eh, rezumé a to by umožnilo eh, zatím řešit tento problém. A je to rozpočtově neutrální, takže já podporuji oba, obě tyto žádosti o převod takže pokud není problém s žádným z těchto převodů a nejsou námitky, tak je můžeme považovat za schválené. Jsou tedy schválené. Eh, politika budov paní Holmajer. Děkuji. Nejprve eh, k budově EMA v Paříži. V tuto chvíli se EBA nachází v Londýně. Vzhledem k těsnému rozhodnutí byla EBA předložena do e, Paříže a nyní tedy EBA je před obtížným úkolem najít tam nějakou rozumnou budovu. Musím říci, že bych ráda požádala komisi, a to, aby nám to tady blíže vysvětlila. Jde o to, jak to tady vypadá se stěhováním a eh, ráda bych tu informaci tedy měla od komise a od SVČ. EBA eh, by tedy měla mít nájemní vztah až do roku 2020. Velkým problémem je EMA, protože EMA jsme na základě eh, doložky donutili tu situaci změna, změnit. To znamená, že Eh, může být ten nájemní vztah ukončen, ukončen, byť tam tedy budou určité sankce. Nyní se to pokusím co nejpřesněji schrnout. Aktuální budova, eh, tedy ta stávající eh, budova v Londýně, má 4100 čtverečných metrů. Ta nová eh, budova v Paříži eh, má přes 5000 metrů, přesto ty celkové náklady v Paříži jsou nižší než ty náklady eh, ve stávající budově v Londýně. V Londýně to bylo celkem 3,7 milionů za rok a v novém projektu se jedná o 3 miliony za rok. To znamená, že získáme více plochy, více konferenčních místností a zároveň budeme platit nižší nájem. Kromě toho francouzská vláda eh, díky podpoře eh, ve výši 7 milionů euro, kterými přispěje k nájmu, eh, přispěla tedy k dalšímu snížení nákladů na nájem. A 1,5 milionu euro přispěje francouzská vláda na výstavbu a to nám zase sníží investiční náklady. Ráda bych tedy poblahopřála EBA k tomu, že tedy Eh, se jim podařilo během tak krátké doby najít eh, výhodnější, levnější budovu, než je ta v Londýně, která přesto splňuje její požadavky a kromě toho nás v tom podpoří ještě francouzská vláda, takže v podstatě není nic, na co bychom si v této věci mohli stěžovat. Děkuji za toto přesvědčivé stanovisko, paní Holmajer. Pokud nikdo další nežádá o slovo, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, chybí jeden hlas. Končím hlasování a návrh byl přijat 18 hlasy pro, jeden proti. Washington. Washington kann man auch relativ kurz. I Washington můžeme probrat velmi stručně, protože v tuto chvíli tedy máme 11-patrovou administrativní budovu a to, co jsme si pronajali, bychom si chtěli koupit. Eh, ta budova by tedy měla být koupena ještě letos. Celková plocha činí 12 87 čtverečných metrů. Eh, E SVČ má eh, tedy většinu 1866 čtverečních metrů má ESA Europol a eh, Kromě toho je tam ještě deset dalších eh, nájemců, to znamená soukromé firmy, nějaká velvyslanectví a nevládní organizace. Je tam k dispozici i dostatek pracovních míst a kupní cena činí 7,789 7789 za čtverečný metr. To znamená 65 eh, eh, milionů euro a pak tam jsou ještě 2,2 milionu za různé eh, náklady na makléře, administrativu a tak dále. Renovační náklady budou za zhruba 2 miliony, eh, nábytek bude za 1,4 milionu, eh, potom během dalších 20 let budeme muset renovovat ještě ve výši 12,5 milionů a nájemníci nás budou stát 1,85 milionů, eh, příjmy eh, budou zhruba 7 milionů a potom tady další nájmy, to, budou 5, to bude 55 milionů a eh, celkové náklady tedy za zohlednění příjmů budou zhruba 3 miliony, 3 tisíce za čtverečný metr. Já si myslím, že je to tedy celkem za to pozitivní. Mělo by to být financováno na základě úvěru a já vás tady prosím o souhlas, eh, protože to celé bylo mm, vyjednáno velmi dobře. Děkuji za vaše doporučení. Pan Depre chce k tomu něco říci. Omlouvám se, otázka. Eh, tlumočník nestihl porozumět celkové ceně té akvizice a nevěděli, jestli hovoříte o čtverečních metrech nebo eurech. Takže co stojí celkově celá ta akvizice? Takže celková kupní cena činí 100 nebo 100 2,965, celých ale ještě musíte k té kupní slo, ceně připočíst 13 milionů jako úroky. Jestli si to dobře pamatuju, bylo to o nějakých 180 milionech, nebo ne? il y a une partie qui est payée par, en, en location. 57 ou quelque chose. Sorry, da ist ein, ein Druckfehler mit drin. Omlouvám se, tam byl překlep, takže je to 98,4 eh, plus 13, takže 100 je, 112, ne 102, ale 112. Tam došlo k chybě k jednomu číslu, v jednom čísle. Euro. 112 milionů euro. Ne amerických dolarů euro. Omlouvám se, ale já měl pocit, že za 20 let to má být dráž. Čili to by vycházelo na nějakých 180 milionů, ne? 90 milionů. 98 milionů a kromě toho 13 milionů 557 úroky, které se připočítají k té e, kupní ceně. To znamená, že ty úroky činí 1,38 Eh, tam bohužel jedno číslo bylo špatně, za to se omlouvám. Pane Duquesne, vzhledem k tomu, že jste ještě mezi námi. Děkuji. Jenom pro vysvětlení. Kupní cena je v dolarech, čili se jedná asi o 104 milionů dolarů pro větší srozumitelnost a pro informaci rozpočtovému orgánu. My jsme tu transakci převedli na eura podle posledního kurzu, takže jsou tam určité nejistoty ohledně kurzovního rozdílu, ale pokud bychom celou částku půjčovali, tak úroky budou vyšší. Pokud bychom si půjčili méně než těch 104 milionů dolarů, tak budou i e, úroky nakonec e, v celkové výši nižší, takže ta situace ukazuje tu simulaci v případě úroků Eh, podle aktuální úrokové sazby v pří... a rozdíl mezi kupní cenou, cenou projektu s úvěrem eh, při srovnání stávajícího nájmu. To, to, co jsem já četla, se týká eur a je tam směný kurz žádná celá já jsem to vyjádřila v eurech a teď ještě do toho přišlo to číslo v dolarech, takže je to složité. Bon, conclusion. Dobrá, takže na závěr. Je to platná operace, nevyžaduje, abychom se k ní vraceli a nadále se k tomu stavíte kladně, paní Holmajer. Nejsou žádné další námitky, otázky. Dobrá, budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 2 proti. Paní Holmajer, stále máte slovo vy k politice budov. Es gibt Máme poptávku po budově eh, ze strany ESVČ. Uh-huh. Eh, a doba nájmu, mm, pro nájmu by měla být zvýšena ze 3 na 6 let, ale my jsme to dostali poslední čtvrtek večer po Štrasburku, takže nikdo neměl čas na to se s tím pečlivě seznámit. Nemáme nic proti tomu, ale navrhovali bychom, abychom to zatím vzali jako předběžnou informaci a v září potom rozhodli definitivně. A já bych chtěla vědět pouze jednu věc. Proč se to rovnou nepronajalo na 6 let? Proč se to nejdřív pronajalo na 3 roky a teď najednou se to protahuje na 6 let? Protože kdybychom si to rovnou jednou pronáje na 6 let, tak bychom si tento proces tady ušetřili. Um, hlavně stručně. Při předkládání toho spisu. Jednalo se o nájem na 9 let, to je ta minimální bezpečnostní doba 3 let, která se prodloužila ze 3 na 6 let, takže je to nadále 9-letý nájem za stále stejnou cenu. Jediný rozdíl se týká vnitřních úprav, kde ty práce nakonec budou rozsáhlejší. My jsme si mysleli, že to je jenom informace, nikoli hlasování. Takže to uděláme v září, ale v zásadě to vnímáme pozitivně. Également pour la représentation à Paris. A to se týká i zastoupení v Paříži. Paříž teď nemusíme řešit, tomu se můžeme věnovat v klidu v září, takže navrhuji, abychom to posunuli. Eh bien. Dobrá, takže nyní přistoup, přistoupíme ke studii, kterou objednalo tematické oddělení rozpočtových otázek ohledně strukturálních fodů a evropských investic na základě Eh, práce eh, z výzkumníků vedených Johnem Wattlerem z eh, Evropského centra v Glasgow. Mm, dnes budou prezentovat výsledky své práce. Vítám tady zástupce z Glasgow a dám slovo panu Martinu Ferimu a Fabien Gall, aby nás seznámili s touto studií. Monsieur Ferry, d'abord. Takže napřed pan Ferry. Ano. You have the floor. Okay, thank you. And... Děkuji, dobré odpoledne. Nejprve ta, mm, omlouvám profesora Bektera. on tady provede Tedy nemůže provést tu prezentaci, jsem tady s kolegyní Fabien Kal. Vycházíme z práce, kterou eh, odvedlo v Evropské výzkumné centrum v zaměření na eh, finanční výkonnost ehm, těchto fondů a kapacitu vynakládat prostředky. Cílem bylo poskytnout přehled současné situace v oblasti ehm, provádění těchto věcí, eh, tak abychom eh, tak abychom eh, se tedy podívali na implementaci a abychom se takto podívali na tu diskuzi v rámci MFF a návrhy po roce 2020. Ta prezentace ehm, budu ji sdílet s Fabien. Já bych tady eh, chtěl zmínit pouze tu mm, ehm, zastřešující část na úrovni členských států a Evropské unie. Potom se budu zabývat některých věcech k výkonnosti, které vychází z externích eh, faktorů ze širšího ekonomického kontextu, kde je ta politika implementována a jen se potom zaměří na některé strategie, které mohou být přijaty k řešení některých otázek v provádění. Potom závěrem přijdou některá doporučení a závěry. Myslím si, že ta, ample, ta analýza je velmi dobře načasovaná z praktických důvodů, protože teď jsme na půl cesty a tedy v provádění od roku 2014 a tady mohou být určité věci, e, které by do konce toho období mohly vyvíjet tlak na programové e, orgány a také na provádění. Druhý důvod je analýza. E, ta je velmi tedy politicky důležitá týká se to tempa vynakládání prostředků, eh, toho si všiml také eh, střednědobý přeskum to finančního rámce a potom eh, také proto, že některé členské státy z toho chtějí vyjít protože připravují reformu po roce 2020. Vycházeli jsme z datových analýz, z revizí v literatuře a také eh, jsme vycházeli z EPRC, IQNet sítě, eh, kde eh, se to, to týkalo mnoha členských států v Evropské unii. Podívejme se na finanční implementaci Tady máme takový obecný přehled plateb a závazků. Nevím, jak je to pro vás jasné, ale na tom prvním obrázku vidíme platby a ta modrá linie se zaměřuje na období 2007 až 2013 a červená křivka je za období 2014 až 2020. Je tam to, co zatím již bylo zrealizováno. Myslím si, že je zřejmé, že míra plateb a výkonnost plateb zatím byla nižší, když to srovnáme z obdobím 2007 až 2013. Je to procento vyplacených fondů jako procento z celkové předělené částky. Ono je to samozřejmě běžné, že v tuto chvíli je Eh, ta míra nízká, protože se o tom vyjednává, že se organizuje a vyčlenuje v pozdějších fázích. Potom programové orgány eh, řeší překrývání, eh, také uzavírání těch starých programů a zahajování dalších. Eh, ale je důležité, aby. A je zřejmé, že se to v posledních měsících vylepšuje eh, a že se to nyní přibližuje tomu trendu 2007 až 2013 navzdory tomu star, eh, poz, poz, pozdějšímu začátku nebo pomalejšímu rozběhu provádění v roce 2014 až 2020 se ta úroveň už se teď přibližuje. Tady ta tato tabulka ukazuje míru plateb každého členského státu ke konci roku 2017 a jak to vypadá mezi členskými státy. Je to srovnámo eh, s různými situacemi eh, v roce 2007 až 2013. Eh, tady máme nejrychleji vynakládající zemi, což je Nizozemsko, 24 z celkové částky. A nej, nejpomalejší zemí je tady Irsko, 3%. Eh, když se podíváme dále, tak eh, tady každá ta tečka eh, představuje jeden program politiky soudržnosti a vidíme tady výrazné změny jsou tady členské státy, které jsou decentralizované, mají mnoho programů, které se provádějí, ale je, potřeba podívat se na různé situace. Eh, velké rozdíly jsou v zeměmi, mezi zeměmi, které mají méně programů a mají méně centralizované eh, nastavení. Tady je analýza faktorů Tady se snažíme to zasadit do externího kontextu a kontextu politiky ESIF. Podívejme se na eh, faktory externího kontextu nejprve, ekonomické faktory, dopad finanční krize a eh, ekonomického zpomalení, to je samozřejmě zásadní, programové orgány musí řešit eh, problémy, pokud jde o provádění, když musí řešit mm, právě větší poptávku, pokud jde o souvislost s krizí, nebo se mění e, struktura ekonomiky na pracovním trhu, pracovní trh a tak dále. Takže to se odráží na e, platbách, může to zpomalit provádění a někde se tak snižuje dostupnost veřejných prostředků pro spolufinancování projektů e, soudržnosti. V minulých desetiletích se stále větší pozornost věnovala kvalitě eh, řízení jakožto faktoru provádění těchto programů. To se týká různých obecných eh, pravidel v ženských státech pro eh, zodpovědnost, efektivitu, kvalitu a tak dále. Je tady ten tradiční rozdíl mezi západem a východem, pokud jde o kvalitu řízení. Um, Máme tady eh, nové členské státy, potom jižní členské státy. A viděli jsme ale, že došlo k určitému pokroku u EU eh, e 12 země s nižší kvalitou řízení potom mají také velkou eh, rozmanitost, pokud jde o výkonnost subnárodní, na subnárodní úrovni. Potom eh, kapacita provádět eh, tyto věci, to je něco, co eh, v období 2007 až 2013 také ukázal průzkum. V mnoha zemích je nízká zkušenost nebo se velmi mění zaměstnanci, Byly identifikovány i některé pro, eh, případy eh, pozitivních dopadů, eh, kdy se míra provádění vylepšila, je tam větší efektivita a to i tam, mm, kde třeba byla malá administrativní kapacita. Neříkáme, že existuje nějaký ideální rámec, ale důležité je, aby ty politiky e, byly spolu e, v harmonii, aby se to přizpůsobilo tomu národnímu systému. Dlouhodobé institucionální reformy mohou zlepšit provádění, ale krátkodobě to někdy může narušit provádění programu. To jsme zaznamenali v několika případech. A závěrem, pokud jde o ten externí kontext, tak musíme věnovat pravidla specifická pro určité sektory, protože to se také vztahuje k provádění těchto politik Eh, důležitá je státní podpora, zadávání veřejných zakázek, kde eh, vzniká prostor pro vysokou chybovost kvůli eh, velkému počtu pravidel a velké míře regulace. To potom samozřejmě se může v členských státech lišit a chyby, které vyplývají z pravidel zadávání veřejných pravidel, to je Mm, třeba to, že někde nedojde k těm platbám eh, kvůli nějakým chybám a někde dochází ke goldplatingu, goldplatingu, eh, pokud jde o státní podporu, to zvyšuje komplexitu a odrazuje to eh, příjemcem protože si tedy ty, jedno, ty, ty subjekty uvědomují, že nesplní nějaká pravidla nebo si uvědomují vysokou pravděpodobnost chybovosti a to je odrazuje. Děkuji a nyní slovo předávám kolegyně Fabien, která, kolegovi Fabienovi. Děkuji. Poté, co jsme si vyslechli eh, externí faktory, podívejme se nyní na kontext politiky soutržnosti, tak eh, abychom eh, mohli odkazovat na jiné, tedy nemohli odkazovat na nějaké externí faktory. Ehm, tento legislativní balíček byl přijat pouze několik dní před tím, než operační programy měly začít a kdy se předpokládalo, že dojde k provádění. A to potom způsobilo další spoždění v dalších částech procesu. Když se ale podíváme na legislativu, tak je tady celá řada faktorů, které potenciálně mohou spozdit provádění i e, celkový počet požadavků, e, když jich je mnoho, než jednotný e, proces může vést ke spožděním. Proces přitělování, ten právě velmi často vede ke spoždění. Podívejme se na obsah. Tady bychom se měli zejména věnovat finančním kontrolám a auditům, ehm, nahlašování. Ehm, otázka která je důležitá, je, že lidské zdroje jsou omezené a každý pracovník, který je eh, zapojen eh, do eh, prováděcího procesu, Eh, nemůže zároveň eh, vybírat projekty nebo organizovat informační eh, akce, kde by potenciální příjemci mohli být informováni o tom, že mohou získat tyto prostředky. Další důvod spoždění souvisí s povinností vytvořit zvláštní nástroje pro provádění, jako jsou třeba ehm, ty požadavky v rámci programu Interreg anebo ITI, e, všechny tyto nástroje si vyžadují dlouhodobé plánování, zdlouhavou přípravu a e, ono to na první pohled vypadá, jako kdybychom e, žádali plánovat na tři roky a potom to provádět během dvou let, takže to tam nesedí, neodpovídá to. Tyto nástroje se pomalu rozpíhají a um, víme, že je tady celá řada dalších důvodů, které mohou způsobovat spoždění, včetně typu fondu. Jaký fond je ve hře, určuje, jaké generální ředitelství na komisi je zodpovědné, ale potom i obecně ten celý program Ovšem typ programu jako takový eh, celé to provádění nevysvětluje. Platby, eh, míry plateb, eh, jak vidíte, jsou na obdobných úrovních u všech těch typů. A pak tady máme méně rozvinuté regiony, více rozvinuté rovino, rovi, regiony v přechodu, tak tam to samozřejmě také může vyvolávat různé jak jsme říkali na počátku, eh, Tlumočníci již 36 dní protestují proti podmínkám, které jim byly vnuceny. Část našich kolegů byla zrekvírovaná, takže ze solidarity s nimi jsme tlumočili a schůze nebyla ovlivněna, nicméně nebudeme zajišťovat tlumočení po skončení plánovaném konci schůze. Thematic Objective 3 on SMEs and Thematic Objective 8 on employment are uh, performing quite well, while as ICT